Milé kolegyně a milí kolegové, srdečně vám vítám na naší odpolední schůzi našeho výboru. Nyní jsme u podu na pořadu jednání číslo 12, protože paní kolegyně dopoledne tedy vyřídila body až do bodu 11 a nyní pokračujeme bodem 12. To je velice ožehavá věc aktuální věc a jedná se o informace o potravinách poskytované spotřebitelům. Je to téma, se kterým jsme se zabývali již v rámci minulého volebního období eh, a bylo předloženo velké množství pozměňovacích návrhů. Paní kolegyně Renáte Zomer byla tenkrát zpravodajkou a je zpravodajkou nyní. Do, do této věci se znovu hluboce zapracovala a proto jí nyní předávám slovo, aby nám představila nejnovější poznatky o informacích o potravinách poskytovaných spotřebitelům. Děkuji, pane předsedo. Milé, milí kolegové, milé kolegyně, je to opravdu velice složité téma, které, kterým se nyní budeme zabývat. Pan předseda říkal, že jsem již na konci minulého období přeložila zprávu k této tématice, ale potom bylo předloženo tolik pozměňovacích návrhů, bylo to 1332, že krátce před evropskými volbami se rozhodnul tento výbor odročit tuto tématiku do nového volebního období. Já jsem byla proto, abych napsala svou zprávu znovu, vypracovala ji znovu a snažila se zohlednit co největší množství pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Vedlo to samozřejmě k tomu, že moje zpráva <laughs> tak trochu narostla obsahově. Mm, mám tam nyní 201 pozměňovacích návrhů, které jsem eh, navrhala, poté co jsem všechny pozměňovací návrhy pečlivě zpracovala uvidíte, že obsahově taková ta červená niť eh, té zprávy zůstala. Nyní samozřejmě nemohu vám detailně představovat každou maličkost, protože musím říct si, tato zpráva je opravdu velice bohatá na detaily a je důležité se eh, všemi těmito detaily zabývat. Ti, kteří nejsou noví, se tím jistě zabývali v rámci po, po minulého volebního období. Sám návrh komise má 53 článků a 13 příloh. Je to tedy velice komplexní věc, takže musíte si dobře promyslet, pokud předložíte pozměňovací návrh, jaké dopady to bude mít na další články návrže, eh, návrhu či na další přílohy. Já jsem se snažila předložit určitý konsenzus a musím na začátku vyslov, bohužel pokárat komisi. Návrh komise který je tak důležitý. To téma je velice důležité, protože celá oblast potravin ve všech členských státech je velice důležitá a ten návrh se jí extrém, má na ní extrémní dopady a musím říct, že návrh komise byl velice, velice špatný. Když si představím, kolik eh, personálu má komise pro to, aby mohla vypracovat takovýto návrh a když si představím, s jak špatnými výsledky my zde musíme pracovat a potom se snažit nějakým způsobem ty chyby chyby z toho odstranit a celé to přepracovat, tak musím říct, že je to v podstatě nestoudné, to, co nám komise předložila. Jsou to tvrdá slova, ale já se touto tématikou zabývám již velmi dlouhou dobu a opravdu neustále eh, se rozčiluji nad tím, co komise navrhla, protože celá řada věcí je nerealistická komise nesplnila ten hlavní úkol, a totiž to, že to nové nařízení má harmonizovat jednotný trh a má posílit právní jistotu eh, výrobců a distributorů potravin, má zabránit narušení hospodářské soutěže a má vést snížení byrokratické zátěže. A žádný z těchto úlohů, které si komise přece vzala, ten návrh nesplňuje. Proto máme před sebou jakožto parlament velký úkol a já věřím, že se ho zhostíme úspěšně, protože pracujeme odpovědně a úspěšně a známe praxi. Chci vás tedy poprosit, abyste se opravdu zabývali intenzivně touto tematikou, protože na ní závisí mnohé. Chci poukázat pro ty, kteří to nevědí, že potravidelný sektor v Evropě je sektor malých a středně velkých podniků. Jiné no to jsou velké podniky, jsou tam rovněž, ale více než 80 podniků jsou malé a středně eh, velké podniky a to jsou opravdu často například eh, malá pekárna na ulici či ruční malovýrobny potravin. A je důležité, aby eh, ta nová právní úprava eh, byla dobrá pro všechny. Není možné, aby nějaký malý obchod musel zavřít svůj provoz pouze proto, že dojde k nové právní eh, úpravě. A důležité je také, aby se úprava vztahovala na všechny potraviny a také na všechny alkoholové nápoje, aby opravdu se to vztahovalo na vše proto chci, abychom měli pouze jakési povinné základní označování eh, v tomto novém zákonu. Proč? Protože když nám komise předložila návrh nové právní úrovy, tak to bylo v době, kdy jsme vůbec nevěděli, co vlastně spotřebitel chce, jaké označování potravin chce spotřebitel, co požaduje většina spotřebitelů v Evropě, jaké informace chce mít, jaké jsou pro spotřebitele v rámci jejich každodenního života důležité. Vědecké, eh, vědecký výzkum na evropské úrovni, který se týká toho tématu, začal teprve minulé léto a výsledky tohoto výzkumu budeme mít až za dva roky. Ovšem to bude v době, když pravděpodobně budeme mít za námi druhé čtení tohoto zákona. Takže říkám, že v podstatě máme rozhodovat o nějakém zákonu a chybí nám základní vědomosti o tom, co chce spotřebitel. Tedy je důležité, abychom znali chování spotřebitele, abychom mohli opravdu to vyřešit dobrým způsobem. Proto chci pouze tedy základní povinné označování, které musí být dobře čitelné. Je důležité, aby ta informace na tom obalu e, byla snadno nalezitelná. Není dobré, abychom zde navrhovali nějaká komplexní a složitá gr, různé grafy či určité grafické spodobnění, protože to není dobré. V členských státech již podobné věci existují, ovšem v každém státě jsou regulovány jinak. Jsou to věci, které neplatí v celé zemi, které jsou většinou vyvinuty pouze určitým velkým výrobcem nebo nějakým řetězcem. A to je něco, co si myslím, že by za určitých odmínek mělo být dodatečně povoleno. Tedy, aby zde bylo jistě dodatečné ehm, označování dobrovolné, ale nesmí se to překrývat s tím povinným označováním, který, které navrhuji ve své zprávě. Ty způsoby grafického zobrazení, které v jednotlivých členských státech existují, jsou totiž velice rozdílné. Dále si myslím, že by nemělo být balení, že by na jednom balení nemělo být příliš velké množství informací. Komise říká, že lidé nečtou to, co je na obalu, takže je důležité občany donutit, aby to četli a v podstatě ty informace, které se nacházejí vzadu na obalu, přeložit na přední stranu. Já předtím varuji, protože čím více informací bude na přední straně obalu, o to méně to budou spotřebitelé číst. Musíme si velice dobře rozmyslet, jaký typ informací dáme na přední stranu obalu, Komise navrhla dát na zadní stranu obalu šest povinných údajů o energetických odhotách. Je to energie, tuky, nasycené masné kyseliny, sacharidy a sůl. Je to tedy určité negativní označení cukru a soli. Komise totiž tyto dvě přísady v potravinách identifikovala jakožto nebezpečné, škodlivé. Nevím z jakého důvodu. Samozřejmě tělo sůl potřebuje, tam se jedná o dávku. Příliš vysoká dávka je negativní, ale jinak sůl člověk potřebuje. Jsem toho mínění, že by tedy na přední straně nemělo být příliš mnoho informací a požaduji také, aby ty informace na přední straně byly vždy na stejném místě a navrhuji vpravo dole, aby tam hlavně bylo velkými písmeny eh, vyznačeno, jaká je energetická hodnota té potraviny. Protože teprve tak bude možné, aby spotřebitel mohl přímo v obchodě srovnat jednotlivé typy výrobků. Proto tedy navrhuji, aby ta energetická hodnota výrobku byla opravdu vždy na přední straně a vždy se stahovala na 100 gramů výrobku, či v případě nápojů na 100 ml. V mém prvním návrhu jsem řekla, že pouze toto je přijatelné že není možné, aby tam byla ještě vedle toho, aby tam byly výdaje, ještě které se týkají porce. Komise navrhuje buď údaj, který se vztahuje na 100 gramů, 100 ml a nebo na jednu porci. Já si myslím rozhodně ne, že by se to mělo vztahovat vždy na 100 gramů či 100 mm. Ovšem v případě, když se výrobek prodává zabalený do jednotlivých porcích, tak by mělo dodatečně nad to tam být ještě uvedeno, a to povinně, jaká je energetická hodnota každé jednotlivé porce. I to by tedy mělo být na přední straně výrobku, aby spotřebitel mohl jasně vidět, kolik kalorií vlastně eh, tedy sní, pokud sní jednu porci tohoto výrobku. Nyní ještě k nápojům. Komise navrhuje výjimout z tohoto návrhu alkoholické nápoje, ale chce, aby to nařízení se vztahovalo na um, smíšené alkoholické nápoje. Já si myslím, že bychom se měli chovat důsledně, buď vyjmou tedy všechny alkoholické nápoje, protože ty mají své vlastní zvláštní úpravy a komise navrhuje, a to je podle mého názoru správné, aby za pět let byla předložena zpráva, na její základě si ještě rozmyslíme, zda bychom měli přistoupit k zvláštnímu označování alkoholických nápojů. Já si myslím, že není dobré, aby pod to alkohol spadal, protože alkohol není potravina, ale je to pochutina. Komise ještě navrhuje proto, aby bylo možné vůbec si údaje přečíst, aby zde platilo pravidlo, že ty povinné údaje musí mít nejméně, nejméně 3 mm. Velikost písma musí být nejméně 3 mm. Zdá se to málo, ale pro ty povinné údaje je to v podstatě velký rozměr, protože když se podíváte konkrétně potom na to, jak vlastně velká by byla ta celková povinná informace, tak je to poměrně velké místo, které by zabírala. A pokud by opravdu bylo dodrženo to tři, ta 3 mm pravidlo, tak by eh, muselo dojít k tomu, že se dojde ke zvětšení těch obalů. A to je něco, proti čemu my bojujeme. My nechceme, aby eh, byly i nadále prodávány velké obaly, ve kterých je, má, ve kterých je málo obsahu. A také nechceme, aby došlo ke zvětšení porcí, zabalených porcí v jednom obalu, protože to je zase něco, co by nebylo v souladu s naším cílem boje proti obezitě v Evropě. Komise chce i nadále zachovat eh, označování alergenních přísad a chce ho eh, dále rozšířit i na označování v rámci nebalených produktů. A komise chce právě, aby do tohoto nařízení spadaly, a to poprvé eh, v historii, i nebalené potraviny. Eh, takže by se to vztahovalo i například i na čerstvé ovoce čerstvou zeleninu, což je v podstatě nemožné. Komise říká, doposud to bylo tak, že členské státy mohly zavést výjimky pro produkty, které nejsou baleny, zabaleny v okamžiku prodeje. Hmm. Já v tom vidím ovšem následující problém, že například jeden členský stát zapomene zavést takovouto výjimku, nebo že e, to bude velice dlouho trvat, než stát takovouto výjimku zavede a to by potom vedlo k tomu, že nebalené produkty tedy spadají do všech kritérií tohoto nařízení do té doby, než vlastně členský stát něco takového zavede a to by bylo absurdní. Označování alergenních přísad je podle mého pohledu možné i v rámci nebalených produktů protože nebalený produkt je například eh, jídlo v kantýně či jídlo v restauraci. Takže pod to spadá opravdu všechno možné a myslím si, že zde je ovšem možné podat informaci o alergenních přísadách, které v tom produktu jsou. Prostě například tím způsobem, že eh, zákazník použa, poukáže, že zákazníkovi řekne prodávající personál, že tedy alergen se tam obsahuje. Nemusí to tedy být nutně někde přímo uvedené na konkrétním produktu. Lidé, kteří mají problém s alergeny, samozřejmě o tom ví a také se sami ptají. Komise navrhuje národní systémy označování, které umožní členským státům vytvořit své vlastní systémy označování, které ovšem pak nejsou závazné. Předtím rovněž varuji. Pokud budeme mít národní označovací systémy, které de jure nebudou závazné, tak potom de facto samozřejmě pro eh, například podniky, které vyrábí potraviny, závazné budou. Tím by došlo k jakému si Eh, rozbití jednotného vnitřního trhu a byl by to opět velký problém pro malé a středně velké podniky, protože by přesně nevěděli, v jakém konkrétním členském státu musí dodržovat jaké konkrétní označovací předpisy a to by šlo, došlo k tomu, že by v podstatě omezili trh, na který budou distribuovat své výrobky. Já tedy prosím, aby z tohoto nařízení byly vlastně vyjmuty ty nebalené věci a také chci, aby nedošlo k tomu, že budou existovat národní označovací systémy, i když třeba nezávaslé, protože by to veslo ke chaosu na jednotném vnitřním trhu. Chci ještě poukázat na několik maličkostí. Energetická hodnota, kterou tady navrhuji, aby byla na přední straně obalu, ta potom může být, má být zopakována v takové té nutriční tabulce na zadní straně obalu a kde budou i údaje o důležitých živinách produktu. Tyto nutriční tabulky již máme v celé řadě produktů, ale jsou doposud dobrovolné. A Nyní jde o to tedy, aby byly povinné. A podle mého názoru tato alergická hodnota by měla být udávána pouze v kilokaloriích. Já vím, že běžná jednotka dnes je spíše kilojoule, ale přesto mám pocit, že lidé ten pojem kilojoule nechápou. Lidé chápou pojem kilokalorie. Já si myslím tedy, že problém tedy označování kilojoule je problematické a proto si myslím, že správné řešení by byly údaje v kilokaloriích. Dále navrhuji, aby v té nutriční tabulce na druhé, na zadní straně produktu bylo 8 typů údajů. Všechny by se tedy týkaly 100 gramů z 100 mm. Já chci, aby tam byly opět bílkoviny. Komise to ve svém návrhu nemá. Já si myslím, že to je chyba, protože i bílkoviny jsou jedny z nejdůležitějších živin v potravinách vůbec. A e, v Evropské unii samozřejmě máme dostatečné zásobování bílkovinami, ale přesto by nebylo správné tam ten údaj o těch bílkovinách nemít, protože pro určité část obyvatelstva je důležité, aby měli potraviny s vysokým obsahem bílkovin. Pak další věc. Chceme mít sacharidy a cukry zvlášť, anebo to chceme mít jakožto jeden celek. A další otázka, co uděláme se solí? Nebylo by lepší mít tam mít, eh, označovat spíše sodík, ale ne všechna sůl je sodík, ne všechno, co je v soli, je sodík a máme i jiné zdroje sodíku eh, v potravinách, než je sůl. Tedy buď bychom měli označovat pouze nátrium, anebo uděláme označování nátrium a jakožto podbod sůl. To je tedy můj návrh, jakým způsobem bychom to mohli vyřešit. Tyto 3 mm, to je jako velikost písma, jak navrhuje komise, to je podle mě nesmysl. Já navrhuji, aby to bylo definováno jakožto čitelnost jde o čitelnost textu. Samozřejmě definice čitelnosti stále ne, ještě neexistuje, ale i text, který je menší než 3 mm, je čitelný, pokud jsou dodrženy určité podmínky. Protože čitelnost textu nezávisí pouze na velikosti písmena, ale také na pozadí, kontrastu, typu písmena, síle písmena, na odstupu mezi jednotlivými řádkami a tak dále. Proto navrhuji, aby komise eh, spolupráci s výrobci potravin vytvořila pokyny pro to, jak by to mělo vypadat. A dále chci, aby komise společně s zástupci členských států eh, definovala realistické velikosti porcí. Podle mého názoru Samozřejmě je možné vždy eh, ještě tam mít údaj o energetické hodnotě porce vedle té, toho povinného údaje na 100 gramů. Ale co to je porce? Je to polovina zmrazené pici nebo je to celá pizza? Tady je důležité mít jednoznačná kritéria a je důležité, aby velikosti porce byly realistické, protože jinak je to zabádějící. Na trhu máme již celou řadu případů, kdy je spotřebitel klamán právě v otázce velikosti porcí. Takže já jsem rozhodně proti klamání spotřebitele. Já si myslím, že by se to mělo označovat novým způsobem. Například v Německu máme diskuzi o eh, imitátech potravin, které, to jsou tedy potraviny, které udávají, že, že jsou něco, co nejsou. Například něco se jmenuje sír, ale není to sír, je to rostlinného původu a proto je důležité, aby pokud máme jakousi potravinovou náhražku nebo nějakou látku, kterou bychom eh, o které bychom si mysleli, že bude v té potravině a ona je potom eh, nahrazena něčím, co tam není, tak samozřejmě to je také věc, kterou je nutno upravit. To byly ty nejdůležitější body. Eh, vidíte, že se tady nevyslovuje pro systém DDA jakožto systém povinný. Já si myslím, že tento systém není dostatečně solidní. Samozřejmě je to něco, co je lépe srozumitelné než to označování podle jednotlivých barev, to označování typu semafor, ale přesto nechci, aby tam bylo povinné označování DDA, té doporučené denní dávky. Samozřejmě to tam může být eh, dodatečně na dobrovolné bázi. A pak tam ovšem musí být ten referenční hodnota těch 2000 kilokalorií pro denně, protože jinak by je možné, že by někteří výrobci využívali referenční hodnoty až do výše 5 tisíců kilokalorií denně. To by bylo zase matoucí pro spotřebitele. Označování barevné označování, tedy toho typu semafor, tam jsem také proti. Jsem proti tomu, aby to bylo povinné, protože podle mého názoru je to vysoce nebezpečné, protože to není něco, co by bylo mm, dobře použitelné pro všechny typy produktů, protože by to například vedlo k tomu, že základní pro potraviny by například dostaly červenou, protože mléko má příliš mnoho tuku nebo německý chléb, pokud ho srovnáme s jihoevropským bílým chlebem, tak má relativně velký podíl soli, protože je to jiný typ těsta, ta sůl je tam prostě potřebná. Zase by něco takového vedlo k tomu, že by že by základní potravina dostala špatnou barvu a potravinové náhražky by potom dostaly lepší barvu v rámci tohoto semafory. Například sír, který je vyrobený z rostlinného tuku, by potom měl, co se týče nasycených masných kyselin, lepší hodnoty než pravý sír. Takže si myslím, že to označování typu semafor by mohlo z dlouhodobého hlediska dokonce věsti k nevhodné výživě spotřebitelů tak se máme žádost o to, abychom oddálili tu lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Samozřejmě je to velice těsné, je to již 9.12., ale musíme si uvědomit, že návrh komise již máme na stole a já bych neměla nic proti tomu ten termín oddálit, mně je to jedno. Ovšem, pokud to bude po 9.12., tak potom v lednu, když budeme hovořit o pozměňovacích názorech ve vývoru, tak nebudeme mít k dispozici všechny jazykové verze. Takže si musíme rozmyslet, jestli je to něco, s čím, co nám nebude vadit, pokud ovšem řekneme, že nám to vadí, tak bychom o tom mohli ve výboru diskutovat až v březnu a první čtení by potom nebylo v květnu, ale až po letní přestávce. Takže to je opravdu důležité si dobře rozmyslet. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Zamerové za tato úvodní slova do velice složi... které nás uvedly do velice složitého tématu. Máme 212 pozměňovacích návrhů. tedy od paní zpravodajky. K tomu jistě se přidají podmínovací návrhy kolegů z výboru. Nyní přistupujeme k rozpravě a v rámci eh, prvního kola rozpravy dám slovo koordinátorům. Takže bych udělil slovo na tři minuty, protože máme mnoho řečníků. Prosím. Vilenis Vilmot. Mnohokrát děkuji. Tři minuty na takhle velké téma. Já bych každopádně ráda poděkovala komisi za veškerou práci, kterou odvedla. Jednak tady máme zjednodušení stávajícího označování potravin a zlepšení informací na trhu. Za druhé tady jde o to, aby spotřebitelé měli informace, které jsou potřebné pro informované rozhodování. Naši, naším úkolem je, abychom zajistili jakousi rovnováhu mezi tím, co je opravdu potřeba a co už eh, jde na ten rámec. Eh, já si myslím, že tady jsou aspekty, které mohu přijmout a pak jsou tady aspekty, které přijmout nemohu. Takže to nepředbalené, eh, ty nepředbalené potraviny, já si myslím, že s tím souhlasím s, se spravodajkou, protože to by potom v podstatě znamenalo, že eh, by třeba některé restaurace se potýkaly s eh, úplně neproporčním požadavkem, aby poskytovaly veškeré informace o ingrediencích a tak dále. Eh, takže to východisko by mělo být, že by se tedy označovaly pouze alergenní látky. Potom tady máme ehm, Eh, konkrétní gramy a já si myslím, že ten nejdůležitější aspekt je, že by mělo být důležité, aby spotřebitel byl schopen porovnávat různé pro, produkty, takže tady máme třeba 100 gramů nebo 100 ml eh, na eh, určité množství. To by bylo podle mě snáze srovnatelné, bylo by to vhodné, takže by bylo dobré, když eh, tedy předkládáme už eh, balené množství nebo jednotlivé dávky, které by potom byly označovány takovýmto způsobem. Také si myslím, že je dobré označovat ty nanočástice, Eh, také je dobré tam mít údaje o zmražených výrobcích, ale potom jsou tam oblasti, kde budu předkládat pozměňovací návrhy, návrzích. To se týká například označování eh, země původu. Spotřebitelé chtějí vědět, odkud eh, Mm, potraviny pochází. V mé zemi asi tři čtvrtě eh, spotřebitelů si přejí vědět, odkud eh, pochází eh, zejména maso, ovoce a zelenina. Tady jde prostě o to, kde bylo zvíře chováno a potom kde bylo také poraženo. Co se týče k alkoholu, tady vítám to, co říkala zpravodajka, že by bylo dobré, kdyby zpravodajové, kdyby tedy výrobci poskytovali informace o energetickém obsahu Někteří eh, kolegové se také zajímají o označování karbohydrátů, eh, kolik vlastně přispívá eh, energeticky alkohol k, naši, k našemu jídelníčku. To si myslím, že je docela dobré. Také je dobré tam mít eh, nějaký vykládající prvek. Mm, komise navrhuje GDA, potom my jsme měli takový nezávislý Mm, výzkum v, ve Spojeném království, který ukazuje, že existují i jiné systémy, které by byly dobré pro spotřebitele. A sice je to vlastně štítek, který obsahuje jak GDA, tak jakýsi e, semafor, řekněme, ohledně, těch, e, ohledně toho množství e, různého, různých energetických hodnot. Eh, potom samozřejmě nes, nesmíme zapomínat na sacharidy, cukry, sůl, eh, masné kyseliny a další. Jde hlavně o to, aby to tedy bylo snadno pochopitelné, rychle přehledné, aby si tedy spotřebitel mohl udělat jaksi eh, přehled o výrobcích. Taky by bylo dobré, kdyby to vlastně vedlo producenty, výrobce k tomu, aby snižovali množství e, celkových tuků. A potom tam samozřejmě máme zase informace o bílkovinách, tucích e, a dalších. Musíme zajistit, aby existoval kontrast, hmm, vlastně grafický kontrast mezi těmito informacemi tak, aby to bylo jednoduše srozumitelné pro běžného spotřebitele. Takže já tedy eh, podporuji jakési minimální, minimální velikost nějakého popisu. Eh, potom ty transtuky by měly být zakázány, ale jinak podporuji povinné eh, značení. Národní systémy, já si myslím, že tady nechceme snižovat standardy, nechceme se vracet k nějakému nejnižšímu společnému jmenovateli. Ještě ke komisi. Spravodajka navrhuje proces harmonizace velikosti porcí. Jak je to provaditelné, když zvážíme eh, dobu pro zavedení a také náklady? Co si myslíte o těch nutričních symbolech a Eh, udělala komise nějakou studii proveditelnosti eh, ohledně těch eh, energetických hodnot a karbohydrátů v alkoholu? A to je tedy vše. Děkuji. Thank you, Glenis. Děkuji, Glenis. Nyní se opravdu musíme zaměřit na pár z těchto bodů. Já bych možná teď dal eh, asi pět minut zpravodajce, ale to by zase ostatní nedostali do slovo, takže další kavandy. Děkuji, pane předsedo. Ono přece jenom výslovnost mého jména je vždycky komplikovaná, takže já bych eh, rád poděkoval paní Zom za její velmi jasnou zprávu. Děkuji za veškerou energii, kterou tomu věnovala a také, kterou tomu ještě bude věnovat vlastně po tom prvním pokusu prvního čtení. Skupina ALDE eh, v podstatě se může řídit jejím přístupem, ale mám tady pár připomínek. Jednak si myslím, že je důležité zdůraznit, že tato legislativa se týká informování spotřebitelů a nikoli jejich vyděšení či um, alarmování a šokování, takže tady opravdu jde o to, aby to bylo co nejobjektivnější. A potom je na každém spotřebiteli, aby si individuálně vybral, eh, jaký produkt chce. Pak chci také zdůraznit, že jeden z důvodů pro tuto legislativu či pro její předkládání je zjednodušování. Když se tady snažím předkládat různé legislativní návrhy, tak se to komplikuje. Takže já si myslím, že v tomto smyslu komise jde správným směrem. Já mám otázku na komisi. Obracíme se opravdu na lidi, ke kterým se obracet chceme tímto druhem značení. Eh, to by určitě mohlo být součástí toho šetření, které právě probíhá. Já si totiž myslím, že lidé, kteří opravdu mají problémy se svým zdravím kvůli potravinám, které spotřebovávají, eh, se možná, eh, možná je neoslovujeme takovýmto značením. Takže mě by zajímalo, co si o tom komise myslí. A potom se ptám zpravodajky, jestli by mohla jasněji vysvětlit, <clears throat> proč chce přidat proteiny či bílkoviny na ten seznam a proč nahrazuje sůl sodíkem. Já si myslím, že to se tedy zaměřuje na spotřebitele. Já si myslím, že těm je dost jasné, co je sůl. Nejsem si jistý, jestli více tady je sodík. To GDA, to si myslím, že je poměrně jednoduchá, jasná metoda, takže nejsem si jistý, jestli souhlasím ze zpravodajkou, když navrhuje, aby se to povinné GDA seškrtalo. Paní Somer se také chce vyhnout té nepříliš objektivní cestě, jak se to teďka řeší, to definování porce. K tomu semaforu, či značení typu semaforu, to naznačuje jakousi jednoduchost, která prostě v reálném životě neexistuje. Když se zaměřujeme na konkrétní potraviny způsobem, které se mi nelíbí, jak například mléko či chleba by mohly dostat červenou u některých svých e, přísad. A já si myslím, že zas tak nezdravé tedy potraviny to nejsou. Jinak se mi líbí způsob paní e, eh, Somer, jak nakládá s tím e, předem, s těmi předem balenými potravinami. Dříve se strany zaměřovaly hodně na takovou evropskou byrokracii, já jsem proto, aby ty předem předbalené výrobky se nebyly součástí tohoto nařízení. Potom národní systémy, to by mohlo fungovat na dobrovolnické bázi ze strany potravinářského průmyslu. Já nepodporuji národní systémy předkládané vládami, to by bylo proti vnitřnímu trhu a to si myslím, že bychom opravdu měli brát na bernou minci. Děkuji. Dank, Peter Liese. Děkuji a nyní Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Já se plně připojuji ke gratulacím paní Renatě Somerové. Myslím, že odvedla pro nás, pro všechny ve výrobu velice, výběru velice dobrou zprávu. Já bych chtěla ještě podtrhnout ty malé a středně velké podniky, protože zejména tyto podniky eh, vyrábí potraviny, které nejsou předem balené. A pro mě je to opravdu nepředstavitelné, jakým způsobem například cukrářský podnik nebo um, podnik um, nebo masna by měla označovat stejným způsobem, jak jsme tomu uvyklí u velkého průmyslu proto podporuji e, na, e, za uvádění energetické hodnoty v kilokaloriích. To je opravdu pochopitelnější pro spotřebitele. A pokud je to e, někde jinde, eh, protože je jasné, že ten kilojoule je něco, co se neujalo. A co se týká toho barevného označování, tak podporuji tu postoj, že barevné označování je zavádějící. Dám vám extrémní případ. Například mateřské mléko, kdyby bylo barevným produktem, tak by muselo kvůli svému vysokému obsahu nasycených mastných kyselin dostat červenou v rámci tohoto semaforu. Takže na tom je hezky vidět, že zdravá výživa prostě nelze převést na tyto barvy, tak to je jednoduchým způsobem. A také různé skupiny obyvatelstva mají různé potřeby, co se týče výživy. Takže opravdu není možné to takhle jednoduše převádět na ty jednotlivé barvy. A jednak generálně také varuji proto, abychom eh, podléhali takové té iluzi, že se nám podaří po nazí označování potravin vyřešit problém obezity, zejména u dětí. Obezita je velkým problémem, musíme se mu věnovat, ale hlavním problémem není, eh, není výživa, protože podle vědeckých studií studií se nezměnila výživa v posledních 50 letech. Děti nyní nejedí více chipsů či více čokolády než před 50 lety, ale bohužel se méně hýbají. Děti bohužel sedí před počítačem, sedí u televize a tyto změny v tom elektronickém světě, ty vedly k tomu, že děti se nehýbou a že máme ten velký nárůst obezních dětí. Jakožto u ní můžeme něco částečně učinit, ale můžeme si představit, že když uděláme nějaké skvělé, skvělé označování potravin, takže tím stávající problém vyřešíme. Musíme být realističtí a musíme si uvědomit, že to musí být eh, vyřešeno na zásadě, na základě principu subsidiarity, musíme dávat dávat k dispozici osvěžené prostupy, ale nesmíme podléhat tomu dojmu, že označenování potravin nám problém nedostatku pohybu vyřeší. Děkuji a není Karl Šlite. Děkuji. Já si myslím, že nevím, o čem jste hovořil, ale, ale ve Švédsku stoupla spotřeba limonád o 158% od doby, kdy já, ve srovnání s dobou, kdy jsem byl dítětem. Já děkuji Děnatě Somerové za její zprávu, ale bohužel švédskou verzi jsem obdržel až předevčírem, takže jsem si nemohl pročíst všech těch 212 pozměňovacích návrhů. Musím ovšem podotknout, že já ze své strany 212 dalších nepředložím, ale několik jich bude. Děkuji, že jsem velice rád, že hovoříte o těch zavádějících údajích které tedy matou spotřebitele. A také je důležité, že se k tomu e, přidají ještě ty nanoaspekty a jsou tam pozměňovací návrhy, o kterých jsme my také uvažovali. Ale v několika aspektech se neschodneme, a to je označování původu. Mnozí jsou toho názoru, že je důležité vědět, odkud pochází přísady a produkty. To je také něco, co ovlivňuje rozhodnutí kupujícího. U mnohých masných výrobků by bylo nutné posílit označování takovým způsobem, aby bylo jasně vidět, kde se zvíře narodilo, kde vyrostlo a kde bylo poraženo. Děkuji, ještě čekáme na návrh komise, který by se týkal transportu zvířat, ale do té doby by měl být spotřebitel schopen vyhnout se nákupu masa zvířete, které se například narodilo v Holandsku, pak bylo um, chováno v nějaké jiné zemi a v další třetí zemi poraženo, protože to všechno souvisí s velkým stresem při transportu zvířat. Nevím, teď Týká se to článku 106, nevím, zda je to chyba při překladu, ale malý obal je zde definován jako obal, který původně měl, mám 8 cm čtverečních a není 10 a to je velká změna a myslím si, že je to příliš velká výjimka z těch podmínek na e, obaly, zejména co se týče bodu B. Nejsem proto, abychom my měli obecné výjimky z povinnosti označování. Ty výjimky by se měly týkat opravdu těch nejmenších firm. Logika je tato, když máme něco, co bylo zpracováno přímo na místě, tak se můžeme zeptat personálu přímo v obchodě, co tam všechno je a můžeme se taky zeptat, jak to bylo vyrobeno. Ovšem, pokud takovýto výrobek neprodává sám producent, tak spotřebitel se k těm informacím nedostane, pokud zde nebudou jasná kritérie. Takže je možné mít méně podmínek pro vlastního výrobce produktu, ale jakmile ten výrobek prodává někdo jiný, tak již potřebujeme nějaký kompromis a informace potřebujeme. Mně se třeba stalo, já jsem měl pocit, že jsem si koupil sladidlo a pak to vlastně sladidlo vůbec nebylo, takže to, to si myslím, že by se nemělo stávat. A co se týče alkoholu a vína, tak eh, potřebujeme také takovéto opatřování, protože člověk je alergický na barvivo v alkoholu úplně stejným způsobem jako v nějakém jiném potravinovém výrobku. A pivo? Pivo je něco, co má velké množství kalorií. Švédští lékaři říkají, že jedna sklenice vína týdně je něco, co je ještě akceptovatelné. Ale stejně tak člověk si může dát kousek čokoládového k dortu. A když lidé pravidelně pijí víno, tak konzumují velké množství kalorií a není jim to vůbec jasné. Takže je důležité mít i předpisy pro alkohol stejným způsobem. A ještě bych krátce řekl něco k tomu takzvanému systému semafor. My jsme o tom jakožto zelení dlouho diskutovali a dospěli jsme k návodu, že je to dobrá možnost proto podat rychlou a jasně srozumitelnou informaci. Je ovšem důležité, aby to bylo doplněno informací, která se bude vztahovat na 100 gramů či 100 mm, abychom se vyhnuli takzvaným Samozřejmě můžeme se vyhnout takovým těm extrémům, jak jsme tady slyšeli, to mateřské mléko. Možná by bylo lepší, aby se tyto barevné údaje vztahovaly na jednotlivé zabalené porce. Děkuji, říká pan předseda. U nás se říká, že tři sklenice piva jsou stejné jako eh, z nutričního hlediska jako jedno kilo chleba, takže že můžeme pivem nahradit normální potraviny. Takže máme Některé věci jsou tedy jednoduché, ale když se například podíváme na mandlovou čokoládu, jak, řek, jakým způsobem řekněme, kde vznikla, když vlastně část těch příchaz pochází z jedné země a ta druhá část z druhé země? Nyní prosím Jutu. Eh, eh, Děkuji. Za prvé na paní Somerovou. Eh, ona je velice odvážná, když opět přišla s touto zprávou, protože v předchozím funkčním období také hodně pracovala i na těch pozměňovacích návrzích a daří se jí to. Ona ví, že já s ní ne vždycky souhlasím, v některých bodech ano, v některých ne. Moje zkušenost z nedávné doby my, eh, kdy jsme pracovali na té zprávě a viděli jsme, kolik pozměňovacích návrhů bylo předloženo, protože zde kolem toho probíhá velké lobby. Já bych zde apelovala na všechny, abyste nezapomínali na to, že se to týká informací pro spotřebitele, tak abychom eh, tedy především se zaměřili na mm, spotřebitele a na jejich zájmy a tady potom to lobby ale je v nerovnováze v Evropském parlamentu. 80% lobbystů je z průmyslu a možná 5% je od těch reálných, skutečných nevládních organizací, které hájí zájmy spotřebitelů. A já myslím, že těch 5% to je něco, čemu bychom měli naslouchat více než velkému průmyslu, protože tady jde o přece o informace pro spotřebitele. Za druhé, já jsem hovořila s celou řadou asociací spotřebitelů a oni nesouhlasí, nebo řada z nich nesouhlasí s tím semaforovým systémem. To se spotřebitelům prý nelíbí. Je zde celá řada zemí, kde ten semaforový systém těch barev se již používá a spotřebitelé na to reagovali i pozitivně. Je třeba to všechno pečlivě vyslechnout. Je to... Já si myslím, že to je velice přímočarý způsob, jak dostat informace eh, přímo ke spotřebiteli. Neříkám, že to je úplně něco negativního. Také i ty základní přísady, eh, cukr, eh, tuky, sůl a energetická hodnota. To by mělo být uvedeno na přední straně obalu. A pokud tam je červená barva, tak nezapomínejme na to, že když jíme příliš mnoho tuku, tak to není zdravé. Spotřebitel vždycky si bude moci libovolně zvolit třeba e, sníst čokoládu, ale aspoň bude takto dobře informován. my nechceme zharmonizovat úplně všechno. Členské státy určitě budou chtít mít vliv na určité ty požadavky, které se týkají informací uváděných na zadní straně obalu, co by tam mělo být. Souhlasím s paní Somerovou v tom, že když hovoříme o eh, eh, těch tradičních výrobcích, tak bychom měli také eh, eh, se na to podívat z pohledu malých středních podniků, tedy eh, tedy já nehovořím o těch, co mají třeba 250 zaměstnanců, ne, já hovořím o malých řeznictvích například, tak ty by měly být vyloučeny, tedy tyto spíše živnostníci, jo, malé, malé podniky. A paní Somerová vypustila Eh, velkou část z návrhu komise. Já jsem pro toto vypuštění také. Eh, potom ten návrh bude přímočarý. Ale eh, mm, tím mm, se neruší některé ty podstatné součásti návrhu komise. Já se obávám jenom, aby to nebylo těžko pádné. Já myslím, že musíme se zamyslet nad tím, že eh, spotřebitelé eh, považují ten systém toho semaforu za velice pozitivní a my tedy musíme reflektovat názory spotřebitelů a neměli bychom Eh, příliš podléhat nátlaku ze strany průmyslu, protože tak to teď většinou je. Děkuji, to byly stínoví zpravodajové, měli k dispozici pět minut a nyní máme 13 řečníků, kteří se přihlásili o slovo. Uzavírám ten seznam a apeluji na vás, abyste hovořili tak dvě až tři minuty. Není nutné všechno opakovat, je důležité se soustředit na ty hlavní body. Je možné samozřejmě i položit otázky paní zpravodajce, pokud někdo bude mít zájem. Nyní prosím Dagmar Roth-Berend. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla v souvislosti s paní Liota si samozřejmě, že lobby lobbyisté nás se snaží ovlivnit v rámci každého zákonodárství. Každý má pocit, že se to děje v co největší možné míře tam vlastně v tom tématu, kterým se sám zabývá. My bychom měli potrhnout, že to, co zde máme, je návrh legislativy, která uzavírá jistou mezeru. Ta nemá nic společného s ničím dalším. Nesouvisí s tím, jestli chceme bojovat proti obozitě, jestli chceme dělat udělat něco dodatečné, ne. Je tady určité odstranění mezery, protože zde neexistovalo povinné označování výživových hodnot. To je jednoznačná jasná věc a potřebujeme to. Potřebujeme mít jakýsi kompaktní uzavření balíček označování. To je smysl tohoto nařízení. To si musíme jasně uvědomit a když si to uvědomíme, tak se musíme zeptat, co potřebuje spotřebitel, co chce vědět. Potřebuje vědět, kolik procent nutruční hodnoty je obsažen produktu, který si kupuje. Myslím si, že návrh komise je dobrý, ale samozřejmě vždy je možné, vždy je možné něco vylepšit na takovémto návrhu. Spotřebitel má jistě právo vědět, odkud produkt pochází, v dobách BSM bylo naprosto samozřejmě, že bylo označován původ hovězího. Proč to tedy není možné udělat i v ostatních oblastech? Já si myslím, že je důležité se snažit v tomto směru, abychom měli označování původu. Pokud máme označování přísad a musíme definovat hlavní přísadu, jak to udělala komise, tak si myslím, že by to mohlo jít obdobným způsobem. Paní zpravodajka to vyškrtla, to je mi líto. Co se týče označování bílkovin, jak navrhuje paní zpravodajka, já jsem uh, vlastně v rámci volebního období minulého předložila návrh, který se týká balastních látek. Paní Bravilovská to převřela. Já jsem toho mínění, že balastní látky jsou důležité pro spotřebitele, například pro spotřebitele, kteří jsou nemocní a potřebují stravu s vysokým podílem balastních látek. Proto si myslím, že je to důležité. A další dva důležité body. Jednak rozlišování mezi balenými a nebalenými výrobky. Já nechápu, proč když si kupuji 100 eh, gramů k, k, k salátu u mě v supermarketu, tak tam není přesně napsáno, kolik je tam tuku, kolik je tam kalorií, když to tedy koupím od prodavačky, tam, kde je obsluha. A vedle v chladicím boxu je stejný typ salátu, který se prodává balený a tam jsou všechny tyto údaje. Takže já nechápu, proč není možné, aby aspoň nebyla označována energetická hodnota a alergenní látky v rámci těch nebalených produktů, protože v celé řadě e, restaurací to již funguje. A ještě e, jídlo v letadle. Chceme to vyjmout z oblasti působnosti či ne? A pak, co se týká té velikosti obaly, je to to, to co ukazuje 80 cm čtverečních takže na to se ještě musíme rozhodně podívat a si, eh, potřebujeme tuto velikost či ne. Děkuji a nyní paní Koste. Děkuji, pane předsedo. Již jsme slyšeli hodně věcí. Nejprve chci poděkovat paní Somerové, která udělala vynikající práci. I mm, máme velký počet eh, pozměňovacích návrhů. Budu rychlá. Chtěla bych, abychom se vyhnuli tomu, poněvadž my se snažíme o lepší informovanost spotřebitele, tak bychom se měli vyhnout eh, všemu, eh, co je tedy zelená, červená, oranžová, protože to není e, dobrý způsob, jak informovat o e, e, rovnovážné výživě, vyvážené výživě. Já si myslím, že to je těžké, tedy to nějak schrnout do barev takovéto informace. A studie nám ukazují, že tento systém nikam nevede a že to nevede ani spotřebitele aby eh, začal eh, jíst lépe. Chceme zjednodušit, zjednodušit označování, aby to všichni dobře chápali, ale je třeba si dát pozor na právní úpravu, která se týká velikosti písma. Je třeba se podívat na to pragmaticky. U některých výrobků ty požadavky, které zde jsou, pokud jde o velikost písma, to není realistické. To jsou ty malé třeba, malá balení jogurtu nebo malá jiná balení, kde asi těžko lze všechno napsat. To není prostor na to. Je třeba zůstat nohama na zemi. Souhlasím se spravodajkou, že je třeba, aby tam byla energie, proteiny, glucidy, cik, cukry, lipidy, saturované mastné kyseliny, ty základní věci. Problém eh, se solí či sodíkem eh, na zadní straně obalu, eh, protože sůl to eh, není, eh, to je, pří, to je, pří, to je mm, přísada, nebo pří, mm, pří, mm, to není nutri, nutrient, to není výševná látka, než to sodium ono, sodík ano, so, ale sodík, který nerovná se sůl. A potom zde máme další ingredience, které se používají v potravinářském průmyslu, tak ty přináší sodík i v případě, mm, já nevím, jako je maso nebo eh, vejce, i přirozeně některá zelenina eh, používá sodík bez toho, aniž by byla solená ta zelenina, včetně třeba minerálek, takže nemůžeme automaticky říct si sůl rovná se sodík, je třeba to dobře odlišovat. Dále původ potravin je důležité zde zmiňovat původ potravin, ano, poněvadž spotřebitel čím dál více lpí na těchto informacích. Nicméně pozor na to, aby eh, mm, mm, ta snaha o Eh, původ potraviny, aby to eh, nevedlo spotřebitele k tomu, že by se zabýval pouze tímto a že by vlastně mu unikly daleko důležitější informace, které, eh, a tím už končím, které by mu měly umožnit, aby se dobře rozhodl i tedy na, na základě těch nutričních hodnot. Děkuji. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Budu se opravdu snažit dodržet ty tři minuty. Nebudu tedy zmiňovat to vše znovu, co již bylo řečeno, co řekl zejména můj stínový zpravodaj protože to je všechno, pod všechno bych se mohl podepsat. Respektuji práci paní Somerové, protože to opravdu mamutí úkol, kterého se zhostila. A musím říct, že až na několik málo aspektů neexistuje nic, kde bych ji nemohl podpořit. Je to velice logické, co předložila, celý koncept, který nám předložila. Musím říct, že ty kritická slova, která obrátila vůči komisi, bych ještě chtěla zesílit, protože si myslím, že by možná ona sama zpravodajka měla by pracovat ten návrh než komise, protože ten návrh komise obsahuje několik bodů, kde se opravdu ptám, proč někdo, zda někdo, kdo něco takového napíše, někdy vůbec se, se účastnil reality převádění zákonů e, do praxe. Musím si, že mě udivilo, že tam byl vyškrtnut ten, ta, že z toho byla vyškrtnuta paní zpravodajkou ta koncepce DDA, ale potom jsem si o tom přemýšlel a dospěl jsem k názoru, že je to vlastně správná věc, protože podívejte se například tu do regálu a já, když se na to podívám, tak samozřejmě DDA, ten systém je lepší než ten systém eh, toho semaforu, ale zároveň supermarketu jsem si uvědomil, že to celá řada výrobců zneužívá, zejména velké koncerny to využívají opravdu značně. Podívejte se, tady, tady má ta čokoládová tyčinka. Já jsem se chtěla podívat, kolik kalorií teda ta tyčinka obsahuje. Tam je napsáno, že 25 gramů této tyčinky mě dají 137 kalorií, asi 7% denní potřeby. Když to ovšem otočím, tak se podívám na to, že ta čokoládová tyčinka má 45 gramů, 45. Takže jak logická je ta informace o té doporučené denní dávce? A když se podíváte do supermarketu, tak vidíte celou řadu obdobných případů. Tedy já začínám mít podezření, že tato velká podpora té doporučené denní dávce dávky, která se dostává systému DDA právě ze strany velkých koncernů, není nic jiného než marketingový nástroj, který my máme přetavit ve zákon. Takže já si myslím, že opravdu by bylo dobré se vrátit zpět k povinnému základnímu označování. A co se týče té debaty, Health Times, tak eh, bych se chtěla vrátit k tomu, co řekl můj předřečník má chcem, když budeme mít eh, kritéria, které se týkají eh, označování potravin, tak tím nevyřešíme problém špatné nezdravé výživy. Neexistují žádné špatné a dobré potraviny, neexistuje pouze nevyvážený způsob stravování. Ani hamburger nebo kola nebo čokoládová tyčinka nejsou sami o sobě nezdravé. Nezdravé je to, když pojídáme příliš velké množství určité látky. Proto je důležité, abychom měli zákon, který bude informovat spotřebitele a nebude působit jakožto jeho poručník. Takže říká pan předseda, vy už jste už využil svůj čas, takže já jsem nucen dát slovo dalšímu řečníkovi a je to paní Weisgerberová. Jsem 9 sekund meiner Nyní už uběhlo tímto způsobem 9 sekund z mého projevu. Děkuji vám, pane předsedo. Já se chci připojit ke chvále naší paní zpravodajky. Vypracovala velice konzistentní, logický, konzistentní logickou a jasnou zprávu, kterou stoprocentně podporuji. Chtěla bych pouze doplnit několik aspektů. Jsou to doplňující pozměňovací návrhy, které fungují někdy dokonce pouze ve spojení s její zprávou. Chci říct, že jsou to opravdu pouze dodatky. Chci zejména přivítat to, co uh, učinila v oblasti nebalených potravin. Je dobré, že mají být vyňaty Týká se to zejména malých a středně velkých podniků. Například bych jmenovala malé pekárny či malá řetnictví. To, co navrhla, co se týče alergenních látek, také vítám. I tu přechodnou dobu po malé a středně velké podniky. Jsem také pro dobrovolné označování původu, protože, jak říkal pan předseda, který je také sociální demokrat, a řekl to správně, v rámci určitých potravin, které se skládají z některých eh, kom, z různých komponentů, je těžké určit, co je základní přísada a co je vedlejší přísada. Co se týče potravinových náhražek, tak v návrh paní eh, Zomarové velice vítám, že tam tedy musí mít označeno, že se jedná o náhražku, o imitát. Ráda bych ovšem chtěla, aby to bylo provázeno odpovídající definicí. To se týče toho barevného označování typu semafor, tak se také myslím, že je příliš jednoduché a vede k matení spotřebitele, protože bude, pokud budeme mít například cukr označen pouze červeně, tak budeme mít pocit, že cukr je naprosto škodlivý. My nechceme eh, dávat nějaký alarm pro spotřebitele, my chceme spotřebitele informovat. Proto si myslím, že není dobré vrhat špatný stín na systém DDA, protože je to podle mě alternativa k tomu semaforu. My musíme zabránit, aby průmysl zneužíval systém doporučených denních dávek. A to je jasné. A tím zabráníme například, když dáme jasné referenční hodnotě těch 100 gramů a tak dále. A pak ještě navrhnu eh, nový model a to celé pouze jako jistý přídavek. Je také důležité, aby se ten systém DDA vztahoval k těm dvou tisícům kaloriím, takže rozhodně podporuji spíš systém doporučených denních dávek než systém typu tema, semafor. Děkuji, pane předsedo. Možná bych mohla na začátku eh, zmínit eh, to, co již řekli kolegové. Za prvé, paní Rothberend řekla, že některé potraviny budou vyloučeny, například eh, to, co se podává na palubách letadel, a nebo jídlo, které dnes dostáváte v nemocnicích. To je důležité, aby ti, kteří něco tedy spotřebovávají a platí za to, i když třeba z peněz daňových poplatníků, tak aby byli informováni o obsahu. A i v dnešní právní úpravě máme pravidla, například eh, varování přes aspart, před aspartamem, umělými sladidly. My mm, bychom to neměli zapomínat když přijímáme novou právní úpravu. Další důležitá informace, protože my u nás máme alternativní označování a eh, co se u nás eh, hodně tedy eh, teď debatuje, je otázka o cukru. Otázka cukru. Je třeba umožnit firmám a mm, státům, aby používali systémy, které se líbí spotřebitelům a které se osvědčily, které nejsou problémem pro spotřebitele, když tedy ten výrobce naslouchá spotřebiteli a využije eh, tyto mm, znalosti a mm, použije na výrobcích a potom vyrábí e, výrobky, které spotřebitel chce, tak potom není problém, že jich prodává více. Pokud jde o označování původu masa, to je něco, co již je upraveno, zatím ale se to neaplikuje, neprosazuje dostatečně jako u nás v mezemi. A alkohol, proč by to mělo být něco jiného? Ehm, je to e, potravina, mělo by to být upraveno těmito předpisy. Pokud jde o ty e, nutriční hodnoty, takže co se uvádí na zadní straně obalu, já nevím, na 100 gramů nebo 100 ml, eh, je tam tolik a tolik toho. Já jako spotřebitelka, já se bojím, že přijdu o tyto užitečné informace, když přijmeme nové požadavky. Ty nutriční tabulky na 100 gramů či 100 ml eh, nebo na porci, eh, tak to by mělo být ještě navíc, když tak a ta tabulka na té zadní straně by měla být, si myslím, povinná, spíše než jiné označování závěrem. E, ty, e, tedy, mm, e, ty mm, nenasycené ty nasycené mastné kyseliny, takže to je těžké tam uvádět. A ta velikost 3 ml nebo ne, mm, tady co je čitelné, co není čitelné, no to se Eh, eh, samozřejmě to je důležité, aby, když tam něco píšeme, aby to bylo čitelné. Děkuji. Antonia Děkuji, pane eh, To me as a medical doctor, there is one very significant... Si myslím, že zde existuje důvod, abychom měli tuto legislativu a nejenom, abychom zabránili nekalé soutěži, ale i z důvodu veřejného zdraví protože když tam budou všechny ty přísady, které eh, veřejnost zná, no tak to je varování, protože nejenom obezita, ale jsou zde cukrovka či e, cévní onemocnění a my zde máme celou řadu na to studií, které i provedl třeba Philip Morris o tabáku a kde e, se uvádí, že e, kouření je e, údajně Eh, prospěšné, protože když eh, kouříte, tak ušetříte společnosti eh, spoustu peněz a že to je dobré, co potom stát může použít na zdravotnictví a jinam. A nezapomínejme, že skutečně někdy průmysl provádí takové špatné věci. A informace. Čím více tam dáme informací, tím to může být více zavádějící. Musíme tam dát pouze ty Eh, přísady a příměsi, eh, kde je důležitá ta eh, denní dávka a třeba sůl a cukr a mm, tuky, to je to, co je zásadní pro zdraví člověka přece. A čím více tam potom dáme, napíšeme, tak mm, tím více asi spotřebitel to nebude brát vážně. A pokud chceme, aby to bylo jasné a otevřené, tak není problém použít GDA, tedy ty denní doporučené dávky a semafor vedle sebe. Ale nesmíme zapomínat na to, že 10 občanů je neumí číst a psát a pouze 10% eh, má určité vyšší vzdělání a zbytek, no to eh, ti nemají žádné znalosti o zdraví a o těchto otázkách tak proto musíme to mít na paměti, jak jim to chceme říci. Jsou zde tři studie, které nám ukazují, že ten semaforový systém je špatný také. A, i, a když, se, když tam nebudeme mít ten semaforový systém ani GDA, tak jaké informace tam dáme? Potom agentura pro standard potravy nám říká, že GDA a ty barvy E, e, tedy e, říká, že je to užitečné, když tam jsou ty barvy, že potom máme další studii z Austrálie a další je to Evropská síť European Heart Network, která také hovoří o tom, že zde tento semaforový systém má své výhody. Tyto studie, já myslím, jsou k dispozici všem a je to, myslím, pro nás dobrý podklad. A pokud jde o ty nutriční profily, průmysl to hodně používá e, i třeba e, pro účely reklamy pro výrobku pro děti. A já myslím, že ty nutriční hodnoty jsou zásadní a e, já myslím, že to bychom měli zachovat. Děkuji a nyní Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s označováním původu. Označování obsahu podle mě by se mělo eh, omezit na obecné informace o vyvážené výživě na třeba týdenní bázi. A já nesouhlasím tedy s těmi semafory a především nesouhlasím s tou červenou barvou, protože například téměř vždycky červená bude na soli eh, v omáčkách, ale omáčky eh, eh, ty se například používají na saláty, na zeleninu a to je potom vyvážená strava, takže a já myslím, že bychom měli i informovat o e, těch e, nespracovaných e, výrobcích, protože tam potom se vlastně kompenzuje ta rovnováha ve výživě. Zde několikrát již jsme slyšeli o tom, že bychom měli tam i říci obsah vláknin, protože vlákniny jsou strašně důležité pro prevenci, pokud jde prevenci tedy eh, našeho trávicího traktu. A potom samozřejmě je třeba i, i tam eh, upozorňovat na možné alergie to eh, je vlastně samozřejmě taková odchylka od imunitního systému a eh, čím dál ty odchylky jsou větší, tedy alergie jsou větší. V každém případě všechny tyto informace mají smysl, pokud to bude obsaženo v takové obecnější osvětové kampani tak, aby eh, lidé eh, měli týdenní vyváženou stravu. Jinak to nemá smysl, protože potom to bude příliš eh, jaksi fragmentováno, rozmělněno a těžko to bude použitelné, aplikovatelné, tak, aby někdo potom dospěl k skutečně vyvážené a zdravé stravě. Děkuji. Myslíte tím týdně či denní, týdenní či denní dávku? protože přetlumočení mi řeklo, že člověk musí vědět, co sní za týden. Já si myslím, že ta procenta jsou udávána za den. Weekly diet. That... Ano, týdenní, týdenní e, strava to by měla být ta reference vlastně pro jakékoliv informace, protože jinak je to příliš jaksi fragmentováno, rozmělněno, je to k ničemu, je to užitečné. Grazie. Corinne Lepage. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručná, paní Lepáže. Zde někteří již zmínili tři cíle, o které jde. Za prvé zdraví, a e, může hm, sůl, e, ta, e, soul, cukr, tuk, to jsou jediní, fakt, jediné faktory, ale jsou to hlavní faktory pro obezitu, naší epidemii obezity. Potom volba spotřebitele. Musí chápat, co dělá a musí si informovaně vybírat. A potom za třetí je to důvěra. Před chvílí někdo hovořil o e, nemoci šílených krav a o to, že musíme mít důvěru v naše výrobky a tudíž musíme znát původ. A já bych ještě chtěla dodat, že když Eh, rozvíjí, když se eh, teď rozvíjí i ten systém uhlíku, tak také i ten uhlík bude mít větší a větší vliv eh, na ty naše modely, jak budeme mm, kupovat. Takže jsou to tři kritéria, pane předsedo. A já jsem pro uvádění původu, Myslím si, že ten semafor, ta trikolora, to je možná příliš zjednodušující, ale alespoň je to taková karikatura. Ano, Není to ani zakázané, ani e, povoleno, ale je to tak, je to prostě jde to trošku, je to zjednodušené do maxima. A, e, e, a je to důležité pro ty, kteří nejsou tak informováni. Dále důležitost toho mít možnost si porovnat věci. To znamená, ten příklad s tou tabulkou čokolády, s tou tyčinkou, porce, no to nám moc neřekne a ani nevíme, o čem mluvíme, jak si to porovnat. Dá, dávíme to na 100 gramů a je to. A mm, potom je třeba ještě se rozhodnout, jaké mají být ty typy informací, které se tam budou e, uvádět, pokud jde o proteiny, vlákniny, sůl, cukr, tuky, s tím, že čím více toho tam bude, tím to bude těžko srozumitelnější a e, těžko z toho bude možné vydedukovat, co je to zásadní a je třeba nalézt jenom správnou rovnováhu, ale ta trikolora, ten semafor, já myslím, že to je docela jednoduché. Très bien, voilà. Uh, Michael Tremopoulos. Michael Tremopoulos, prosím. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι... Děkuji, pane předsedo. Snažíme se zde vytvořit komunitární právní předpisy, které by byly všeobecné, povinné a identické v celé Evropské unii. Jde tady o řádné značení, které by bylo tedy užitečné. Celým smyslem eh, nařízení eh, komise je aby se nahradila celá řada směrnic tímto nařízením. My teď máme v podstatě týden na předkládání pozměňovacích návrzí. Já bych jenom chtěla připomnět, připomenout, že v roce 2008 už jsme měli první verzi eh, návrhu nařízení a k tomu potom bylo předloženo přes 1300 pozměňovacích návrhů. Myslím si, že to bylo proto, protože to téma je tak obrovsky důležité. Takže ty návrhy, které teď máme před sebou, to je, je opravdu jenom začátek. Je důležité, že nemůžeme vyloučit z těch povinných informací alkoholické nápoje. To značení pokrývá celou řadu různých otázek. Jsou lidé, eh, kteří jsou eh, uvězněni za to, že eh, že kouří marihuanu v některých zemích a takže já si myslím, že v podstatě zde je problém, pokud třeba propagujeme alkohol také. E, nařízení 209 hovoří o těch nanočásticích. Budeme o nich hovořit také, budeme hovořit o té zkratce nano. Já si myslím, že to je úplně, není to úplně přesné. A já si myslím, že my potřebujeme co nejpřesnější značení a to platí také pro zemi původu. Protože se to zase pojí s posílením místní výroby. Já třeba nechci, aby nějaké potraviny musely cestovat tisícovky kilometrů předtím, než se dostanou na můj jídelní stůl, protože to zase za sebou zanechává obrovskou eh, karbonovou stopu, uhlíkovou stopu, takže eh, tohle bychom také neměli zapomínat. A ještě jedna věc, pokud řekneme vegetariánské jídlo, určitě by se to nemělo vztahovat na nějaké potraviny, které Eh, obsahují stopy zvířecích eh, produktů. Eh, bylo řečeno, že ten návrh, který máme před sebou, byl sepsán bez pomoci odborníků. Jak k tomu mohlo dojít? Ovšem, pro nás, co je důležité, je, že pokud neexistuje jednoduchý štítek, jednoduché označení, jak říkal Karl Schlitter, které by bylo podobné tomu systému semaforu, pak eh, nesmíme zapomínat na to, že velikost písmen a vůbec té informace by eh, neměla eh, být znevýhodňující pro ty, kteří třeba jsou negramotní, kteří třeba nedokážou číst. A ještě připomínám, že někteří chudí lidé dokonce kupují jídlo pro psy, které potom sami jí. E, děkuji, pane předsedo. Já jsem se původně vůbec nechtěla hlásit, ale každopádně tady hlásím za obrovskou práci, která byla odvedena. Pak jsem se ale musela přihlásit, e, protože jsem poslouchala diskusy a já si myslím, že si musíme dávat pozor. E, takováhle etiketa to nemůže být žádná učebnice zdravého života to <laughs> prostě nemůže být cíl, s tím se musíme rozloučit. Musíme rozlišovat mezi povinnými informacemi, které jsou tedy důležité, a potom nějakými dodatečnými informacemi, které jsou dobrovolné. A ty si myslím, že mm, takovéto informace potom můžeme považovat i za jakousi konkurenční výhodu pro určitého výrobce. Například nekoupím si nějaký výrobek, protože tam na něm není eh, napsán původ, koupím si jiný produkt. Tak to může být třeba konkurenční výhoda. Takže to jsou potom otázky energetické hodnoty, tuky, sacharidy a tak dále, samozřejmě kalorie. Já si myslím, že na ty kilojouly můžeme zapomenout, protože se opravdu neujali. Alkoholické nápoje. Vážení kolegové, já si myslím, že máme eh, konkrétní nařízení a směrnice pro alkoholické nápoje, dokonce pro víno máme speciální směrnici zaměřující se na ten štítek. Prosím nás, to už neregulujme, to by zase znamenalo dvojí eh, regulaci. To už je prostě pořešeno jinde, takže je úplně zbytečné, abychom se, abychom se tomu teď věnovali. Ještě děkuji eh, Renáte Zomer za to, že se věnuje i otázce těch náhražek v tom pozměňovacích návrhu 68. Samozřejmě tam, kde jsou ty náhražky, tak na tom balení musí být napsáno, že tam jsou náhražky. To se týče označení původu. To může být skvělý dobrovolný eh, bod, ale také to může platit pro tu jakousi původní surovinu. Takže i zde bych doporučila dobrovolnost a zase by to byla vlastně věc eh, zvýšení konkurenceschopnosti určitého výrobku. A doufám, že dosáhneme společně tedy dobrého výsledku. Děkuji. Sergio Perlato. okay. Then, uh, uh... Už si nepřete slovo, takže Esther Delange, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Tři věci. Eh, mnoho již bylo řečeno. Za prvé systém semaforu. Eh, kolega ze socialistické frakce a další tvrdí, že ten systém semaforu je jediný nástroj, jak bojovat proti lobismu průmyslu. Ale co se stane, až se bude aplikovat takový systém, který se jí tak líbí? moje děti třeba asi nebudou jíst tolik tuku snad, nebo e, e, e, že nebudou pít Coca-Colu. E, a že budou eh, eh, pít kolu light, protože bude mít eh, zelenou barvu. To možná ano, ale nebudou pít mléko, protože to bude mít červenou barvu. A i v Nizozemsku lidé, tedy děti, které jsou trochu obezní, tak jedí asi příliš mnoho těch potravin, které by neměly. Já nevěřím ve fungování systému semaforu. Za druhé souhlasím s těmi, které je třeba diferencovat mezi těmi balenými a nebalenými potravinami a e, legislativa by také měla obsahovat ty nebalené potraviny. Musíme se však podívat na definici. Já e, v létě jsem to tak okoukla u pekáren, peka, v pekařství a v řesnictví a já, te, když jsem tedy, dříve jsem i Eh, takže co to tam je? Když tam ten, eh, eh, ta obsluha v pekárně vám tedy dá do pytlíku kus chleba, co to je? Je to zabalené, nezabalené? A poslední věc. A na kolegu nebo kolegyni, která říkala, jak je to všechno vynikající v Berlíně, jak je to tam s tím bramborovým salátem. Já že kalorie se neuvádí u toho nebaleného zboží. No já jsem pro označování, ale eh, všechno, co jde nad rámec toho nutného, no přece eh, to eh, je něco třeba, co ani mm, co mm, mm, není podle našich tradic. A já e, tedy nech, proč tedy nutit třeba restaurace, aby tam na jídelníčku měli e, e, kalorickou hodnotu? Jak to bude? To znamená, pro každé jídlo spočítat přesný obsah kalorií? Já nevím, tam je x tedy přísad a určité různé váhy, tak potom nikdo nebude se snažit o takovou sofistikovanou kuchyni, taková sofistikovaná jídla, takže to asi nelze přece očekávat. Děkuji. Zumuten, To samozřejmě od eh, našich občanů nechceme očekávat. Ještě na závěr Kristof Felder. Eh, děkuji. Nebudu už opakovat žádné detaily, protože to řekli ostatní, takže jenom k těm zásadám. Já chápu potřebu zjednodušit věci pro spotřebitele. Je obrovsky důležité, abychom to nezjednodušili natolik, že ty informace už v podstatě vůbec eh, o, o, o ničem nevypovídají. Například neexistuje nic takového jako špatná nebo nebezpečná potravina. Nemůžeme vytvořit systém, který by nám dával pocit, že některá konkrétní potravina, nějaké jídlo by mohlo být nebezpečné. Tady v podstatě jde o to, že potřebujeme mít rozmanitý jídelníček, nesmíme toho jíst moc a musíme sportovat a pohybovat se. To prostě touhletou směrnicí nevyřešíme. A já si myslím, že za tohle si musí převzít odpovědnost každý občan sám. Já si myslím, že problém je, a určitě oni také nejsou hloupí a jsou, jsou toho schopni, problém je, když se začneme chovat, jako by hloupí byli. A já mám trošku pocit, že touhletou směrnici bychom mohli lidem dát takový falešný pocit bezpečnosti, protože lidé i nadále musí přistupovat k věcem kriticky, musí se sami být schopni rozhodnout, co je pro ně jako spotřebitele dobré. Takže ještě jednou opakuju, je potřeba dodržovat rozmanitý jídelníček, nepřejídat se a pohybovat se. Já vím, že jsou politici, kteří by rádi vyřešili všechno směrnicemi a nařízeními, ale ono to prostě tak jednoduché není, to nejde. Takže nezapomínejme na to. Děkuji. Děkuji. To byla velice živá kontroverzní rozprava a já bych nyní ještě udělil slovo komisi a potom se bude moci ještě jednou vyjádřit paní zpravodajka. Máme zde pana ředitele odpovědného za příslušný sektor a nyní mu tedy dávám slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jistě vás nepřekvapí, když řeknu, že je velice obtížné se s konečnou platností k tomuto vyjádřit, protože pan Barroso právě rozdělil portfolia své komise a za několik dní v lednu převezme tuto oblast nový komisař. A ten se jistě bude potom moci k tomuto tématu vyjádřit s konečnou platností. Proto je pro mě nyní obtížné odpovědět na všechny otázky, které směřovaly vůči mé osobě. Ale jednu věc bych řekl. Jistě se nebudete divit, když řeknu, že komise nestílí názor paní Somerové na práci komise. My to vidíme jinak. Ale mnozí z vás hovořili o věcech, které byly nesmírně zajímavé, například původ produktů. Mnozí hovořili například paní Rodberen, Pát Prodit a další o tomto tématu. A říkali, že návrh komise nezachází dostatečně daleko. My chceme v našem textu schunout to, co již existuje, protože toto téma je velice složité ale samozřejmě jsme otevření vůči novým podnětům a jsme ochotni zohlednit samozřejmě vaše podněty k této ožehové problematice. Další věc. Byly jste zmíněny, bez zmíněn problém uvádění přísad na obalu. Je to také velice komplexně obtížné téma. Myslím si, že je důležité mít tam vyjmenováno těch šest elementů, těch šest typů. A to tedy přímo na tom obalu. Ale i zde můžeme hovořit o tom přesném, o té přesné podobě. Pak eh, problematika velikosti písma. O té hovořilo také mnoho poslanců, zejména paní Kostéta ta hovořila zejména o těch velice malých, o těch minimálních baleních. Samozřejmě je zapotřebí, aby pro tato malá balení, například malá balení másla, které dostáváme v letadle, aby proto platila výjimka, protože opravdu není technicky možné tam všechno napsat, ale to je něco, na čem se jistě shodneme. A další bod, o kterém hovořilo mnoho poslanců, zejména paní Weisberba, to jsou ty nápodoby potravin. To jsou potravinové náhražky. To je velice znepokojící téma. Je důležité, abychom měli eh, v této oblasti odpovídající legislativu, například ten sír, který je vyroben z rostlinných tuků a tak dále. To jsou věci, které samozřejmě spotřebitele velice zajímají. A dále bych chtěl ještě podotknout, že tyto živiny, které bychom měli eh, jíst, bychom neměli házet do jednoho bytle s těmi semaformy. Já si myslím, že ta doporučení denní dávka, to by mělo být povinné, ne na přední straně, ale například na zadní straně, ale povinné by to být mělo, aby spotřebitel věděl, kolik eh, určitého produktu může denně sníst, za to je za tedy ten jeden výrobek mu pokry, pokryje 10% denní dávky nebo 50% denní dávky. A pak ta problematika soli. To spadalo do něčeho, co bylo v kompetenci jednotlivých členských států, bylo to také dobrovolné, není to nic, co by EU závazně upravovala. Všich, mnozí také hovořili o balastních látkách, tedy o vlákninách. Všichni víme, jak důležité vlákniny pro výživu člověka jsou a také pro správné trávení. A na závěr, to, co řekla paní Berndt, které se, to, co se tedy říkalo, zájmu u cílu tohoto návrhu. K tomu bych chtěla říct si následující. Chceme jednoduché označování, čitelné označování, označování, které poskytne pro spotřebiteli možnost jednotlivé produkty mezi sebou porovnávat. Pokud chceme bojovat proti určitým chorobám a potud chceme ulehčit spotřebiteli volbu, jeho kupní rozhodnutí, tak Samozřejmě je to dobrá věc, ale pomocí informací se nám nebo daří bojovat proti obezice dětí. To prostě není možné, také to není cílem toho návrhu. Ale Mnozí spotřebitelé potřebují vědět eh, informaci, která se týká například alergenních látek. Mnozí spotřebitelé potřebují specifickou stravu a tak dále. A proto právě informace, které my navrhujeme, spotřebiteli umožňují, aby si rozumně zvolil to, co chce. Ale samozřejmě je nutné, aby byl spotřebitel již předem správně informován. A ještě bych chtěl hájit eh, návrh komise, který byl eh, z tolika aspektů napadán. Tomuto tématu se věnují pracovníci komise, eh, jsou to dvě ženy, osobně je celou řadu let. Tyto dvě dámy se tomu chovají, věnují na vysoce profesionální úrovni provedli intenzivní konzultace všech zúčastněných stran, obchodníků, průmyslu i spotřebitelů. Samozřejmě, že každá strana měla velice rozdílné pozice, ale byly vyslechnuty zájmy opravdu všech zúčastněných stran a proto si myslím, že ty útoky, které zde padly vůči komisi, byly poněkud přehnané. Děkuji, pane Podle. Vyslechli jsme si vaše stanovisko a Rádi si vyslechneme i návrhy nového člena komise, odpovědného za tento sektor v námši našich, našeho slyšení. Paní Zomerová, mohla byste ještě tak nějak schrnout a reagovat na to, co jste slyšela? Já to, co jsem na komisi kritizovala, nevemu zpátky. Já si myslím, že to personální nasazení by mělo být dostatečné na to, aby prostě předložili realistický návrh. A pokud komise samotná napíše, že nebylo potřebné obrátit se na externí odborníky, tak si říkám, že se asi považuje za nějakou všemocnou právě v oblasti výživy a potravin bychom se určitě měli obracet na eh, externí odborníky. Já teď nebudu odpovídat na všechny otázky, to bychom tady byli strašně dlouho. Můžu se samozřejmě potom jednotlivě vrátit některým věcem, ale eh, takové všeobecné otázky. Nejprve tedy informace o původu, eh, ať už je to třeba masa či různých částí potravin to třeba není ve všech případech možné. Pokud máte kečup, tak tam mohou být rajčata z nejrůznějších zemí. To tež platí pro další potraviny, které jsou složeny z více přísad. Tyhle ty potraviny se potom nakupují na celosvětových trzích. Tam jde samozřejmě o jejich e, dostupnost a také o jejich cenu. A to se prostě může den ode dne měnit. Takže e, e, jedna lahvička kečupu se může lišit od druhé prostě na základě téhleté celosvětové nabídky a ceny v daný den. Co se týče masa, kromě hovězího masa, tam je to samozřejmě regulováno, ale já jsem tedy původně to úže chtěla vymezit v první zprávě, ale potom jsem to zase vyněla, protože mi ochránci zvířat říkali, že by to vůbec nezajistilo, aby e, se spotřebitel dozvěděl, jak daleko muselo být zvíře vezeno třeba na porážku. A ta GDA já jsem proti tomu, abychom je povinně předepsali. Takže já si myslím, že eh, jak ta GDA, tak ty systémy, které máme ve Skandinávii, tak také třeba ta barevná označení typu senaforu, to musí být tedy dobrovolné. Já to nějak nechci zakazovat, ale prostě nechci, aby tyhle ty systémy byly v celé Evropě povinné, protože v podstatě vůbec nevíme, jestli by tomu spotřebitelé rozuměli. Jsou dokonce regiony Evropy, které eh, vůbec neznají semafory, takže pro ty by to asi nic neznamenalo. U GDA je problém v tom, že se tady vlastně obracíme na jednu skupinu spotřebitele a to je 40-letá žena. A Potom samozřejmě, když by se to vztahovalo na nějakou jinou skupinu, na někoho menšího, mladšího, mohl by to vést k problému s obezitou a podobně. Takže si myslím, že bychom měli být opatrní. Samozřejmě dodatečně je to možné. Umožníme to v danému sektoru. Nemělo by to tedy být na členských státech, ale mělo by to být prostě na těch výrobcích a prodejcích, aby třeba reagovali na přání spotřebitelů. Tady to říkali i někteří kolegové, že to je samozřejmě určitá marketingová výhoda. Pokud mohu reagovat flexibilně na přání spotřebitele. Potom pokud se samozřejmě prodávají pouze určité výrobky s určitými informacemi, pak v pořádku výrobce na to může zareagovat. A zase říkám, ta, ten semafor eh, je v podstatě eh, určen pro takové pro výrobky rychlé spotřeby. A pak tam samozřejmě máme problém, co všechno vůbec tyhle ty barvy mohou pokrýt. Takže já říkám, že ty tři barvy nikdy nemohou plně pokrýt veškerou rozmanitost a škálu potravin, které máme k dispozici. Takže bychom s tím měli nakládat trošku opatrně protože samozřejmě musíme zvažovat celý životní styl a e, říkám, že tedy tohle to bych umožnila dobrovolně. A konečně tohleto nařízení, které chce tady e, vyhotovit, je určeno spotřebiteli, ale nejenom jemu. Je určeno i potravinářskému průmyslu, tomuto průmyslu bychom měli přinést jisté zjednodušení právních úprav, právní jistotu. Takže my chceme vlastně e, udělat něco pro obě strany. A když hovoříme o spotřebiteli, pak můžeme hovořit pouze o, průměrného, o průměrném zdravém e, spotřebiteli. Nehovoříme tady už o nějakých pacientech a to se tedy vztahuje na všechny potravy, potraviny, mít nějaký systém, který by platil po celé Evropě pro všechny potraviny, potraviny kromě eh, těch alkoholických nápojů. Vím, že už je poměrně pozdě, pane předsedo, ale myslím si, že by možná ještě stálo za to eh, obrátit se na radu eh, a zeptat se jich, jak daleko už postoupila pracovní skupina na radě v projednávání tohoto tématu. Dobrá, to bychom udělat mohli. Zeptáme se tedy rady, jak jste daleko ve vyjednávání, to je paní Efersen, prosím. Eh, herr talman. Eh, jag är glad över möjligheten att få Děkuji, pane předsedo. Mám radost, že vám mohu říct něco o tom, o čem diskutovala rada. Ještě jsme nedosáhli žádného finálního rozhodnutí, takže jenom informativně. Co se týče čitelnosti, zdá se, že existuje poměrně široký konsenzus na podporu měřitelných kritérií, takzvaných benchmarků. Někdo tady už hovořil o takzvaných všeobecných podmínkách. Určitě už jste viděli třeba balení, které by bylo úplně nečitelné. A přitom nikdo, pokud by se to dostalo před soud, by určitě nebyl odsouzen za eh, produkci takového výrobku. Takže jaký benchmark by to měl být? 1,2 mm pro daný fond, tedy na a vztahuje se to na výšku malého x. To je tedy jakýsi benchmark. Jinak my se stále ještě eh, na skupině bavíme o tom, jak nakládat s tím eh, opravdu malým balením. Je tedy eh, potřeba také stanovit, co znamená dobrý kontrast a jaký je nutriční profil. Komise navrhla povinný nutriční profil, jakousi výživovou hodnotu, ačkoliv to způsobuje administrativní zátěž. Rada si myslí, že by se to dalo podpořit. My v podstatě bychom podporovali také jakousi tabulku, která by obsahovala všechny ty potřebné informace na jednom místě a mělo by to být tedy na 100 gramů nebo na 100 ml. Potom, co se týče těch dobrovolných profilů, o tom jsme také diskutovali a zdá se, že existuje podpora pro dodatečných informací, pro dodatečné informace na tu, nad rámec té tabulky. My jsme tedy hovořili o tom, že by měly existovat standardní kombinace, například energetická hodnota nebo energetická hodnota plus eh, tuky, saturované tuky, cukry a sůl ještě k těm národním systémům, o tom jsme také hodně diskutovali a Dospěli jsme k tomu, že pokud se vyškrtne kapitola z návrhu komise, tak všechny iniciativy, dokonce i ty pozitivní, budou nakonec zakázány. My jsme ještě nedokončili rozpravy, ale nezdá se, že by někdo chtěl kompletní zákaz těchto inovativních programů, které třeba mm, předložili určité členské státy či daný sektor. My tady samozřejmě nechceme mít nějaký divoký západ bez regulace, takže se snažíme přijít na způsob, jak uvádět v praxi tu, eh, ta nařízení. Děkuji, to je zatím všechno. No, viel Arbeit im Ano, vidím, že rada má před sebou ještě mnoho práce. Děkuji za vyjádření rady. Ten návrh zde máme již dva roky od 21.1.2008. 2008. Myslím si, že to byla dostatečná doba, proto se tím naví zabývat. Lhůda pro předložení pozměňovacích návrhů je navržená na 19. 12. 12 hodin. V tom případě budeme moci tento projekt vlastně dokončit do května. Ještě jednou 9.12.12 12 hodin lůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji paní Somerové za její... Máme tady nový návrh. Eh, lhůta má končit 9.12. v 18 hodin. Tedy ta lhůta pro pozměňovací návrhy. A nyní se dostáváme k bodu číslo 13 to je také velice velké závažné téma. Jedná se o omezení používání nebezpečných látek v elektronických zařízeních. Právě slyším, že jsme se dohodli, že se dojde k přehození dvou bodů a nejdříve se dostáváme k zabezpečení dodávek zemního plynu a slovo má pan Sonik. Chci ještě říci, že všichni, kdo chtějí pokračovat ve svých debatách o označování potravin, chtěl bych je poprosit a to, o to, aby v debatě pokračovali venku na chodbě. Děkuji. Dear friends, all those who have these fascinating talks, um, please. Uh, Vážení kolegové, všichni z vás, kteří ještě se chcete věnovat předchozímu tématu, tak to prosím udělejte za dveřmi této místnosti. Pokazuje pod ten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 za to, že mi umožnila předsunout můj bod před její. Mám zde stanovisko k návrhu komise o nařízení pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plnu, které nahradí stávající směrnici 2004 67. Mhm. Opatření v krajích třetích i transbyt. Eh, ale to nestačí, protože teď eh, existuje více rizik spojených transitem přes třetí země. Nyní eh, to je v podstatě čtvrtina naší spotřeby a téměř 60 plynu je právě z dovozu a Zároveň eh, eh, plyn jako další fosilní palivo, eh, tak, jak, mm, takže plyn ve srovnání s ostatními typy fosilního paliva, tak znamená menší emise uhlíku. A proto toto stanovisko v našem výboru je součástí našeho cíle pro rok 2020, 2020, který se týká úspor energií a obnovitelných zdrojů a e, produkce skleníkových plynů. Zároveň by toto mělo stabilizovat i poptávku po plynu a určitě by to mělo skombinovat zabezpečení dodávek s ochranou životního prostředí, tak abychom v Evropě měli udržitelné energie a vzali do úvahy pět našich potřeb. Za prvé bychom měli mít na mysli dopad na životní prostředí, za druhé, eh, když přejdeme eh, když se přejde z, z plynu na ostatní fosilní paliva, tak to zvýší emise, především když nahradíme plyn ropou či uhlím. Za třetí, úspory energií hraje, hraje klíčovou roli e, při e, tom, abychom se vyhýbali krizovým situacím. Proto je důležité e, vést vyjednávání o přiměřené spotřebě. Dále, důrazná lokální energie. A je třeba více využívat obnovitelných strojů právě v našich eh, sítích. Dále vytvořit novou infrastrukturu. K tomu eh, bude moci dojít, až budeme mít eh, řádné hodnocení dopadu na životní prostředí, včetně Net Nature 2000, což i je ta směrnice o stanovištích a divokém ptactvu. Pouze pokud budeme spolupracovat na eh, zachování našeho přírodního bohatství, tak pouze takto budeme eh, pozitivně ovlivňovat životní prostředí. A zde ale nemůžeme hovořit pouze o úsporách energii. My jsme si v průběhu jednání uvědomili, že toto nařízení má Eh, dává nový impuls pro eh, nový impuls 27 eh, členským státům a tudíž a země tedy i e EHS, tedy toho Evropského hospodářského prostoru. Dnes je zvláštní den, památný den 1. prosinec 2009, datum účinnosti Lisabonské smlouvy, kde máme článek 194 smlouvy, který zahrnuje i závazek solidarity dodávkách energii. Máme zde tedy nyní novou Evropskou unii, která je jiná a je to unie eh, tedy jiná než ta unie, eh, ve které komise připravovala svůj návrh. Je třeba se dívat vpřed a ne vzad. To je můj postoj. Lisabonská smlouva je základem pro solidaritu, včetně v oblasti energií. Eh, zde eh, naše bezpečnost dodávek je ohrožená, proto bychom měli spolupracovat a komise by měla mít větší pravomoc vyjednávat o právním rámci pro dodávky energii, tedy lepší vyjednávací rámec se třetími zeměmi. A eh, plynová konsorcia, to jsou soukromoprávní subjekty, mm, mm. a v 21. století Evropská unie by měla být proaktivní a sjednocena a vystupovat pevně. Takže Evropská komise by proto měla mít větší pravomoc, například, aby ukládala mm, povinnost vytvářet různé krizové systémy. Také i bychom měli mít jeden akční plán pro prevenci, tak abychom mohli eh, reagovat, když nastane nějaká špatná situace v jednom členském státě. Návrh komise stanovuje řešení pro omezený počet situací, tudíž bychom měli být flexibilnější v našich krocích eh, a e, v závislosti na tom, jak závažná či dlouhá krize bude. Protože v některých členských státech, e, třeba v lednu, jak došlo k přerušení dodávek plynu, to mm, mm, e, se týkalo 100% dodávek a jeden členský stát pořád ještě má problémy. A to nám ukazuje, že ten úplně liberalizovaný systém ještě není uh, dokončený. Proto bychom měli mít více opatření na zajištění dodávek plynu. Komise navrhuje, aby veškerá infrastruktura měla možnost eh, eh, obrátit tok plynu. Často to není ekonomicky odůvodněné, často není důvod eh, hm, takto činit se zeměmi, které jsou země, odkud pochází dodávky. A v tomto případě by to mělo být rozhodnuto příslušnými orgány v členských státech či koordinační skupinou na úrovni EU, ale mělo by, mm, taková možnost by měla existovat pouze, pokud je to e, odůvodněné. Chci, abyste podpořili toto stanovisko ze tří důvodů. Za prvé, e, jde mi o lepší koordinaci našich opatření. Za druhé, e, měli bychom mít takový komunitární přístup eh, v oblasti dodávek v každém členském státě a také bychom měli zkombinovat zabezpečení dodávek s životním prostředím, tak abychom eh, dodávali energie do Evropy v souladu s principem udržitelnosti dodávek. A poslední věc. Hmm. A apeluji na vás, abyste podpořili stanovisko. Děkuji. Děkuji paní Sonik za tento návrh. Ekologické aspekty, to je něco, o čem se v té zprávě hovoří. Pro nás je to velice důležité. Nyní máme dva řečníky a jako první dostává slovo Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Eh, já děkuji zpravodaj za všechny ty poznámky. Jenom taková úvaha. Já eh, jsem sice úplně nesledoval tuto zprávu, ale zabývám se dodávkami energie a především eh, tedy ukládáním uhlíku, což je vlastně zmírnění emisí z fosilních paliv. A eh, ta cena za uhlík nyní představuje 13 euro za tonu, takže to není žádná pobídka investovat do těch CCS systémů, tedy ukládání uhlíku či obnovitelných zdrojů. Já jsem překvapen, do jaké míry ten průmysl, který dodává energie, eh, eh, v podstatě mm, eh, odhadu, zaměstnává spoustu lidí, kteří odhadují vývoj cen, ale nezajímá je stávající cena uhlíku a my tedy nyní v Evropě mm, podporujeme dodávky mm, plynu eh, bez toho, aniž bychom eh, měli na paměti důsledky. A když srovnáme eh, pilo, p, p, plyn s ostatními fosilními palivy, jako uhlí, tak to má nižší emise uhlíku. Ale když se podíváme eh, na eh, to, že za 40 let chceme snížit naše emise uhlíku 80%, tak to budeme muset potom stejně mm, nějak změnit, tedy konvertovat ty elektrárny a a mm, e, budeme muset tedy potom nějak naložit i s tím e, um, e, uloženým uhlíkem a do budoucna ty budoucí tedy eh, elektrárny na plyn by eh, měly být připraveny na zachycování uhlíku. Minimálně to znamená alikovat dostatečné pozemky kolem, tak aby eh, mm, i mm, bylo tam možné potom vybudovat ty separační technologie v budoucnu. To vlastně se i děje teď, jako je to u elektráren na uhlí. Také i ty musí pracovat s tím závazkem, že musí se snažit identifikovat ty budoucí lokality, kde budou budou ukládat eh, uhlík, což znamená i přepravu eh, eh, z té elektrárny do té lokality, kde se bude uhlík ukládat. Já bych velice rád, kdyby se právě k této úvaze zpravodaj vyjádřil také. Kemjanka Barty. Děkuji, pane předsedo. Pár poznámek také za kolegu Kristiana Bužoje. Mm, nám předřečník ukázal, jak ta věc je naléhavá. To je přece všem jasné. Řekněme si to upřímně, jediné řešení problému je, když budeme využívat méně plynu, to by mělo být hlavní. A e, obecně souhlasím s panem Solníkem, s jeho stanoviskem, za kterému děkuji. Chci zdůraznit, e, jak je důležitý ten důraz na obnovitelné stroje a úspory energií, e, tak jak píše pan Solník ve své zprávě. Také jsem pro tu klauzuli o solidaritě ve smyslu Lisabonské smlouvy, která dnes nabývá účinnosti. To je důležité především teď eh, pro eh, přeshraniční přístup k těm, za, k těm zařízením pro ukládání uhlíku a, zde, a ukládání, takže zde by se měla komise snažit, aby ten přístup eh, k těmto zařízením byl efektivní. Já nesouhlasím s panem Sonikem ohledně harmonogramu 2014, cíl 2014, kdy příslušné orgány by měly zajistit, že v případě přerušení eh, eh, dodávek plynu, eh, tak že ta zbytková kapacita bude schopna zajistit dodávky plynu. Naše problémy s plynem jsou akutní, to znamená, musíme přijmout příslušná opatření a to co nejdříve. Já si myslím, že čekat až do roku 2016, to asi je příliš dlouho. Děkuji. Děkuji a nyní Janeš Hada. Pane předsedo, děkuji. Dvě otázky. Možná, že asi to není to správné místo teď a možná nejsou adresovány pana, panu Sonikovi, ale z, já zatím jsem nedostal žádnou odpověď. Pan Sonik se zmínil o tom, že podporuje eh, to, že ten systém dodávek by měl eh, být eh, adaptovaný to, aby bylo možné obrátit tok plynu. Já nejsem přesvědčen o tom, že to je odůvodněné. A ti, kteří tomu rozumí, odborníci říkají, že to bude stát obrovské částky peněz, aby ten systém byl schopen Eh, obrátit tok plynu. Jiná otázka je, zda někdo někdy vypočítal, jaké, mm, o jaké náklady tady jde. Moje druhá otázka se také týká peněz. Hovoříme o e, zařízení pro skladování, které musíme mít, eh, aby, dejme tomu, abychom byli schopni Eh, ukládat plyn na 60 dní eh, za předpokladu, že budou eh, velice špatné klimatické podmínky. Kolik nás to bude stát? Takové zásobárny plynu, kolik nás to bude stát vytvořit takové zařízení. Hmm. A takže já jsem nenašel odpověď na tuto otázku, takže bych rád, kdybyste mi ji dal. Děkuji. Schön, Justus Paleckis. Prosím, nyní má slovo Justas Paleckis. Děkuji, pane předsedo. Chci zdůraznit, že podle mě komise připravila docela e, dobrý materiál e, a pokud je o stanovisko pana Boguslava Sonika, tak to je také velice dobré stanovisko, které mm, i nám pomůže hodně e, vylepšit materiál komise. Dovolte, abych zmínil pár bodů, kromě toho. Podle mého názoru by bylo důležité i podporovat regionální spolupráci. V řadě případů, především v případě malých zemí, tak pouze takové ty regionální krizové plány vyřeší jejich krize. Eh, například, eh, tím mám na mysli Pobaltské republiky. V tomto případě komise by měla hrát větší koordinační roli. To platí především pro takové to země, eh, nejenom tedy na po, v Pobaltí, ale také i pro no, nové členské země všechny dohromady. I e, také bychom měli zlepšit interkonektivitu ale zde i komise by mohla sehrát koordinační eh, roli a to především by se mohly na to použít i komunitární fondy. Dále projekty, infrastrukturní projekty a v případech eh, krizí, když je nezbytné eh, přejít na alternativní paliva, tak zde priorita by se měla dát těm nejvíc ekologickým řešením. A definice chráněného zákazníka. Souhlasím s návrhem zpravodaje nechat ten seznam otevřený, ale eh, kromě domácností předpokládám, že bychom měli zmiňovat nejenom malé střední podniky, nemocnice či školy, ale také i další eh, poskytovatele eh, veřejných služeb, jako mateřské školky, Eh, dětské domovy a eh, domovy důchodců. Děkuji. Thank you. Uh, eh, Mr. Sonic, you want to... Pane Soniku, chcete odpovědět? Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš tai pirmiausia norėčiau pasveikinti šitą, šitą dokumentą svarstame. Děkuji, já bych chtěla také poděkovat panu Soníkovi za stanovisko a za velké úsilí, které vložil do přípravy tohoto dokumentu. Ehm, ehm, ehm, podle mě velice důležité jsou ty části, kde se hovoří o ekologických aspektech a především mám na mysli hodnocení dopadu, které je nezbytné v případě eh, velkých investičních projektů v případě dvou takových projektů, mm, tak mm, eh, takové hodnocení dopadu jsme neměli. Nezapomínejme na to, že uvnitř Evropské unie musíme garantovat eh, tok plynu a pomáhat si. Ale zároveň nezapomínejme na to, že všichni závisíme na Rusku, jediném dodavateli. A E, ty zprávy, které se nám dostávají, nebo dostali včera z Hágu, tak nám ukazují, že Rusko nerespektuje energetickou chartu a bude muset zaplatit 100 miliard euro, dolarů, pardon, za porušení podmínek zmíněné charty. Otázka je, zdali Rusko vůbec bude schopno obnovovat, rekonstruovat vlastní infrastrukturu, eh, tedy ty své produktovody. To je důležité. Děkuji. Sonik, bitte. Sonik, prosím. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za všechny ty poznámky a pokusím se zareagovat na otázky, eh, Eh, které se týkají nákladu na infrastrukturu. Zdali to hodnocení dopadu bylo vyhotoveno, eh, tuto odpověď asi by nám mohla přinést komise. Pokud já vím, tak ano. Náklady eh, na takzvaný ten obrácený tok plynu, ty nejsou příliš vysoké, pokud vím. A také i zde se plánuje čerpat pro toto z komunitárních fondů. A pokud jde o e, ten rok 2016, proč jsme to posunuli, do té doby by měla být e, při infrastruktura, e, když to komise pracuje s rokem 2014. My chceme se na to dívat realisticky. Kolega z Litvy řekl, že Potřebujeme hodnocení dopadu na životní prostředí. Často to trvá hodně dlouhou dobu. A hm, znamená to spoustu práce. To je důvod, proč jsem to, ten, navrhl toto datum. North Stream, tento projekt, eh, má hodnocení dopadu. Já zde nehovořím o kvalitě tohoto hodnocení dopadu, ale trvalo jim to pět let a e, e, je to e, spíš takové kvázi hodnocení. A na Krise Davise. Ano, já chci ty technologie čistého uhlí, tak aby mohli i nadále využívat uhlí způsobem šetrným vůči životního prostředí. Polsko má takovouto energii, kterou vyrábí z uhlí. 90% se u nás vyrábí z uhlí a možná, že stojí za to zmínit, a možná bychom měli zmínit to a zkombinovat ten systém zabezpečení dodávek se systémem CCS, ukládání uhlíku. A nalézt i tedy řešení pro ty systémy ukládání uhlíku. Dále k těm e, zařízením e, pro skladování plynu. Tak zde to je na členských státech, aby vyhodnotili, zdali je nezbytné přijmout opatření a vylepšit eh, takto zabezpečení dodávek. To bude na členském státu každém, aby rozhodl. Zde komise nebude ukládat povinnost členským státům eh, na sebe brát tuto finanční povinnost. Každý členský stát Eh, si připraví krizový plán pro případy krize, tedy přerušení dodávek. Na pana Palecky se má pravdu. budeme potřebovat eh, řešení, nějaké tedy krizové plány v případě hrozeb, eh, přerušení dodávek, zde asi je třeba eh, lépe pochopit, co to znamená. Eh, v příštích týdnech já eh, předložím vlastní návrhy a samozřejmě musíme i se zamyslet nad potřebami občanů a nad tedy potřebami malých středních podniků a i domácností či Eh, institucí poskytujících veřejné služby, jako tedy domov, dětské domovy, či školky a domovy důchodců, které eh, v případě krize budou v první linii těch poškozených. Děkuji. Eh, Děkuji panu Sonikovi za to, že převzal tuto zprávu. Je to důležité téma bez dodávek energie by náš život vůbec nebyl možný v té podobě, v jaké nyní existuje. Byly zmíněny i environmentální aspekty a samozřejmě i aspekty, které se týkají nákladů. Navrhuji, aby byla lhůta pro předkládání pozměnících návrhů rovněž 9.12. ve 12 hodin. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu dnešního odpoledne. Je to zpráva Musím se podívat do pořadu jednání, říká pan předseda. Jsme tedy u zprávy Jill Evansové o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o přepracované znění. Prosím, slovo má paní Evansová. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. My jsme už měli první výměnu názorů k tomuto tématu. Minulý měsíc to bylo ještě bez zprávy, pak jsme měli setkání stínových zpravodajů minulý týden. Já doufám, že tedy od té doby už jste všichni měli čas podívat se na tu zprávu. Připomínám jenom rozsah problému, se kterým se potýkáme, jak říká komise. Každý rok se prodá v EU přibližně 9,3 milionu tun elektrických a elektronických zařízení. Většina z toho jsou velké domácí spotřebiče zařízení i informačních technologií a telekomunikační zařízení. Mm, ten trh stále roste. A v podstatě díky různým inovačním cyklům a podobně nastává situace, že eh, odpady elektrických a elektronických zařízení se stávají nejrychleji se zvětšujícím tokem odpadů. Takže to je obrovsky důležité protože právě v těchto těch zařízeních se nachází nebezpečné látky, které se mohou dostat do životního prostředí, pokud s nimi nebudeme nakládat opatrně, zejména tedy při recyklaci či eh, zvládání těch odpadů. Takže je potřeba k tomu přistupovat způsobem, kdy Jakékoliv poškození životního prostředí by mělo být napravováno u zdroje. A také musíme se zaměřit na prevenci, to znamená předcházení vůbec vzniku nebezpečných odpadů. Stávající směrnice, která byla přijata v roce 2003 a vychází z návrhu z roku 2000, se v podstatě snaží omezovat třeba těžké kovy a dvě skupiny bromovaných retardérů hoření. Výsledkem je, že v podstatě se snížilo o více než 100 000 tun množství těchto látek, které by jinak byly eh, uvolněny a mohly by se dostat do životního prostředí. A to je tedy důležité nejenom pro stanovování norem pro výrobce evropské, ale i celosvětové. A v podstatě došlo k tomu, že tedy eh, řada produktů byla eh, nově navržena, aby eh, dodržel, aby hm, vlastně ty produkty dodržely tyhle ty návrhy. A tohleto přepracování je významnou příležitostí k dosažení ještě dalšího pokroku. A z těch diskusí, které jsme vedli, se mi zdá, že už existuje jakási dohoda mezi skupinami, abychom eh, pokrývali všechno, veškeré elektronické zařízení, aby se tedy rozšířila oblast působnosti a to samozřejmě eh, povede k lepší právní jistotě. Samozřejmě nemůžeme pokrývat úplně všechno tou směrnicí, protože komise navrhuje jisté výjimky, které já mohu s, určitým, eh, s určitými podmínkami přijmout. Mm, já bych se teď zaměřila na dvě hlavní věci. Jednak je to vlastně Ross versus REACH. E, někteří navrhují, abychom se tedy omezili pouze na omezení v rámci REACH. Ovšem to jsou omezení e, v dlouhodobém výhledu, protože REACH se teprve začíná vyvíjet a určitě bude trvat aspoň desetiletí, než bude plně platné. A Samozřejmě REACH se bude věnovat všem těm eh, směrnic, všem těm problémům, které se také eh, řeší v té směrnici ROS eh, jako například PVC a další. Takže PVC to je polymer a v podstatě polymery jsou, mají výjimku s rýče. Takže rýč prostě nemůže nahradit roz, či tuhle tu směrnici a to nikdy ani být tak nemělo. Jak komise, tak rada pohlíží na ROS jako doplněk rýče, a to potvrdil i exekutivní ředitel eh, Evropské agentury pro chemikálie na našem posledním zasedání výboru. Takže já bych chtěla ponechat směrnici roz a ještě ji rozpracovat a nesnažit se ji tedy nahradit něčím jiným, co by neřešilo konkrétní problémy. Druhá klíčová věc, to jsou ta nová omezení. Ty bych teď chtěla projít o něco detailněji. Já si myslím, že to je poměrně kontroverzní téma v roce 2003 článek 6 směrnice ROS, tedy o omezení používání některých nebezpečných látek, ukládá komisi, aby přeskoumala, nakolik je proveditelné nahrazení nebezpečných látek a materiálů a aby případně předložila návrhy, které by rozšířily obsah působnosti článku 4. E, komise tedy navrhuje tyhle ty články vyškrtnout a navrhnout nová omezení v prostřednictvím komitologie či prostřednictvím nového postupu, který se tedy navrhne prostřednictvím komitologie. Já si myslím, že bychom neměli nahrazovat ten stávající postup, kterému se říká rozhodování. Eh, neměli bychom jej nahradit nedefinovaným postupem, kde bychom přišli o spolurozhodování, protože tahle ta směrnice je velmi důležitá a jde zde právě o omezení nebezpečných látek a já si myslím, že tady bychom opravdu měli Eh, si ponechat zodpovědnost za tuhle tu oblast. Měli bychom zaměřit rozpravu na to, co je potřeba udělat nyní, a ne na to, co bychom mohli udělat někdy v budoucnu. Takže tady opravdu existuje příležitost, kterou nám tahle směrnice dává, abychom přeskoumali doložku, která by umožnila eh, určité aktivní kroky. Takže já jsem Eh, navrhla rozšíření eh, halogenových retardů hoření a PVC vlastně čtyři roky poté, co vstoupila v platnost a eh, co vstoupí v platnost ještě ten, ta přepracovaná verze. Já doufám, že jste se také podívali na vysvětlující prohlášení, kde opravdu vysvětlují všechny ty argumenty pro rozšíření omezení Jednak se projevují důkazy o negativním dopadu eh, těch halogenovaných retarderů hoření a PVC. Jinak máme zde dvě skupiny eh, bromovaných eh, retardérů hoření. Komise tedy Některé tyto látky už konkrétně zkoumala a ta studie vlastně doporučila zrušení či jakési odfázování organických sloučenin bromu a chloru, protože mají potenciál eh, uvolňovat dioxiny a furany, zejména tedy, eh, když dochází k jejich spalování za nízkých teplot v některých nedokonale fungujících spalovnách. Takže v podstatě jim lze předcházet pouze využitím vyspělých technologií k odstraňování odpadu. Ovšem ty často neexistují ani v členských státech a už vůbec ne ve třetích zemích a rozvojových zemích. Takže mm, jediný způsob, jak to řešit, je opravdu u zdroje. Já tady vycházím z doporučení vlastní studie komise. Pak je zde druhá věc, vztahující se na retardéry hoření, na kterou poukazuje samotná komise ve svém původním návrhu, a to jsou tedy ty halogenové retardéry hoření, které způsobují problémy s recyklací plastů. Eh, a tím, že je tedy pomalu eh, odstraníme z produkce, tak můžeme zavést širší recyklaci plastů které jsou v těchto těch elektronických zařízeních. Já věřím, že vás určitě kontaktovali eh, výrobci retarderů, hoření a dalších eh, těchto nebezpečných látek a říkali něco v tom smyslu, že TBBPA, což je vlastně hlavní ten retardér, eh, nespůsobuje žádné riziko, ale no to opravdu není tak jednoduché. Příslušný vědecký výbor Evropské komise nesouhlasil s tím, že není žádná potřeba omezit ta rizika. A ještě se stále čeká na další vyhodnocení. To hodnocení rizik se také dívalo třeba na eh, environmentální riziko, které vůbec nebralo v potaz tu eh, otázku recyklace, o které už jsem tady hovořila. A jak jsem ještě říkala, zde je zejména tedy problém s těmi um, velmi vyspělými spalovnami a často se tyhle ty látky prostě, nebo tyhle ty um, retardéry do takových spaloven prostě nedostanou. Samozřejmě potom eh, jde o problémy s eh, ukládáním eh, těchto látek na skládky, kde se uvolňují různá změkčovadla a podobně. A komise zase říká, že nebylo možné kvantifikovat množství těch látek, které tam jsou. Ovšem, <laughs> to ještě neznamená, že zde není žádné riziko. Takže opravdu zde existují obavy o uvolňování dioxinů, to už ukázala tahle ta studie. Pak se ukazují problémy s recyklací a já si myslím, že opravdu je potřeba postupně upustit od používání těchto látek. Další problematická látka je PVC. Zase komise nechala vypracovat studii, eh, kde se nakonec dochází k závěru, že i eh, od používání PVC by se mělo um, upustit. A zase ve vysvětlujícím prohlášení eh, z roku 2000 stojí, že eh, se ukazuje, že PVC není vhodné pro spalování, protože eh, při tomto procesu se uvolňují různé nebezpečné látky a ještě jednou říkám, uvolňují se změkčovadla, to, která se tedy mimochodem uvolňují i v případě ukládání na skládky a tam mají eh, obrovský eh, nepříznivý dopad na lidské zdraví a také životní prostředí. V současnosti se taky recykluje jenom velmi malé množství PVC, zejména z těch odpadních elektrických a elektronických zařízení právě díky těm problémům, které se s tím pojí, takže my bychom teď nějakým způsobem eh, měli na tohleto reagovat. Druhá věc je postup výrobců. Řada výrobců elektroniky už pochopili tenhle ten problém, jsou o krok ku předu. A přechází tedy na výrobu zařízení s nízkým obsahem halogenů nebo vůbec bez halogenů. A dané odvětví elektroniky se opravdu zavázalo k této konverzi. Vůbec nepochybuji o tom, že by k ní mělo dojít, spíše dej o to, kdy a jak k tomu konkrétně dojde. Nesmíme zapomínat, že tady mm, jde o velmi komplexní produkty a tam, kde je to možné, tak se opravdu už projevuje celosvětová snaha sektoru o přechod na, řízení, eh, na zařízení s nízkým obsahem halogenů. v podstatě jde o to, aby tedy stejný krok učinilo i velmi rychle se odvíjející odvětví bílého zboží. Eh, co se tedy týče těch halogenovaných eh, retarderů hoření, eh, Oni už existují určité informace o náhradách, které by byly k dispozici. Nedá se tedy říci, že by neexistovaly žádné možnosti o náhradních látkách, ale je zde ještě jeden faktor, který bychom měli zvážit, když se hledají alternativy a sice, že neexistuje vlastně žádná ochrana těchto těch retarderů hoření ale už se vyrábí eh, už se vyrábí eh, retardery, které neobsahují halogeny. Takže tady v podstatě jenom jde o to, abychom nějak navedli dané odvětví, aby eh, využilo příležitosti nějakým způsobem upozdit od eh, produkce těchto látek a nahradit je látkami jinými. Když se podíváme třeba na eh, PVC a eh, bezpečnější, bezpečnější náhrady na PVC. Komise se ve svém posouzení zatím tohletou otázkou nezabývá. Každopádně doporučení je, že je lepší podchytit environmentální problémy přímo u zdroje, a o tom vlastně je celý tenhle ten návrh. Tady jde tedy o to, aby existovaly eh, produkty, které budou bez těchto nebezpečných látek a opravdu jde o to, abychom spolupracovali s daným odvětvím, eh, tak, aby bylo možno upustit od používání bromovaných a chlorovaných retardérů hoření a těch nebezpečných případů. případ. přísad. Děkuji. Ja, vielen Dank, Frau Evans. Děkuji paní Evansové za její angažovaný příspěvek a za její zprávu. Je vidět, že se tím matem opravdu velice intenzivně zabývala. Dostáváme se k rozpravě a slovo dostanou stínoví zpravodajové. Za EPP má slovo pan Boguslav Sonik. Děkuji bardzo. děkuji koleżance Ivens i za raport. I... děkuji paní Evans za zprávu a za všechny ty schůzky, které mi hodně pomohly si udělat názor. A e, děkuji i za rozšíření této směrnice. Je to lepší právní úprava teď a já doufám, že to je ten způsob, jak e, jak si Eh, zajistit eh, lepší dopady na životní prostředí. Měli bychom to rozšířit na všechny sektory elektronického průmyslu. Ale něco mě tady trochu dělá starosti. Pokud je o ty nové látky, které by měly být omezeny. Vy jste je zmínila PVC, například ty eh, bromované a chlorované látky, eh, které by měly eh, být bezpečnější potom pro spotřebitele, kteří používají elektronické zařízení. To je velice dobře všechno již upraveno v nařízení REACH a máme zde i plán, jak je zpracovávat. Otázka je teď, zdali máme dostatek důkazů, které ukazují, že tyto látky jsou tak nebezpečné či škodlivé, že by měly být omezeny eh, mezi prvními. Tři a půl roku, to je ten limit, kdyby měli hm, již být přestat, přestat, přestány užívat, kdyby by se už neměli užívat do třech a půl roku. A eh, my asi bychom měli o tom více diskutovat s členskými státy, zda to období není příliš krátké. Potom je to otázka zákazu aplikace používání těchto látek. Zároveň eh, to asi nakonec by mohlo vést k používání substitučních látek, které ještě nebyly osvědčeny, prověřeny, což by mohlo snížit ochranu spotřebitele a vést k většímu znečištění eh, těmito látkami, o kterých toho tolik ještě nevíme. A další věc, výjimky ze směrnice. Toto by mělo být pouze přechodné řešení směrem k více ekologickému režimu. Ale ten postup, který jsme zvolili tady, je velice časově a finančně nákladný. To znamená, asi dobrá myšlenka by bylo motivovat eh, malé střední podniky a další k inovacím, aby bylo možné rozdělit to eh, břemeno nákladů, což by bylo užitečné pro malé střední podniky. A to by je motivovalo k inovacím. A nám by to pomohlo i před monopoly, dominantním postavením monopolu. Eh, bod 13 preambule, tedy pozměňovací návrh 10. Zde se hovoří o tom, že, členské, že malé střední podniky by měly být zahrnuty, pokud zde nebude žádná vědecká alternativa, nějaké substituční látky. Jak ale toto potom zde reflektovat, když vaše návrhy 38, 39 znemožňují zahrnout sem sociální a hm, hospodářská kritéria. Pozměňovací návrh 16 hovoří o elektronickém zařízení, které musí být spolehlivé z důvodu tedy bezpečnosti výrobku nebo třeba rakety, satelity, letecký průmysl, a elektronika v dopravě, tak zde možná to použití je v nižší míře než v domácnostech. A mm, tam ta elektronika je důležitá eh, k bezpečnosti pasažérů. Hmm. Tady jde o to i, aby to zařízení dávala určitou spolehlivost. Nyní řada firm může aplikovat jednu výjimku. Návrh 41, podle kterého eh, eh, jeden podnik by měl nést důkazní břemeno. No, já jsem řekl, že zde musíme zajistit eh, spravedlivé sdílení nákladu, tak jak je to v rámci nařízení REACH. Ještě mám dvě otázky. Vy jste částečně už na ně odpověděla. Já navrhuji zpravodajce, aby možná doplnila sem takový obecný zákaz celé kategorie těch bromovaných látek. To je návrh 70. Otázka je, zdali ale máme vědecké důkazy, které by proto hovořily. Vy jste zmínila e, studii komise, to by bylo zajímavé vyslechnout si zkušenosti a názory komise v této věci. A poslední otázka. Zde chci zdůraznit velice důležitou věc. Eh, chemické látky, v té kategorii eh, těch eh, bromovaných retardérů hoření. Jaké informace má zpravodajka? Jak jsou spolehlivé ty informace? Tedy jaké eh, spolehlivé alternativní látky existují? Lze prokázat, že ty alternativní látky skutečně budou bezpečné a efektivní? Děkuji panu Sonikovi a nyní se na závěr může vyjádřit komise a zodpovědět na otázky, které byly položeny. Slovo dávám Katrin von Brandt. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Možná já bych mohla poděkovat zpravodajce za zprávu. Hmm, vypadá to, že Eh, eh, jednak je velice ambiciozní v těch návrzích a také to téma dobře zná. Dámy a pánové, pane předsedo, eh, nejprve bych chtěla vyslat takový apel, jak postupovat. Ta zpráva ještě nebyla dokončena a já mám dnes trochu problém tady o tom diskutovat. A um, uh, Je to opravdu důležité, pane předsedo, z filozofického hlediska, také co se týče našich cílů a také celé branže vnitřního trhu a samozřejmě ekologie. Toto vše je spolu úzce propojeno, takže ambice v jedné oblasti je propojena s ambicemi v další oblasti, abych to tak nějak stručně vyjádřila. Takže Eh, ideální směrnice, kterou bychom potřebovali, by byla směrnice, kdybychom měli plné ručení výrobců. To ale není ještě realizovatelné. A kdyby to bylo, tak by prostě rozbila jinou směrnicí, než je. Co se týče pozměňovacích návrhů, zde je důležité si uvědomit, že ta lhůta pro předložení byla odložena a já bych navrhla, aby ta lhůta pro pozměňovací návrhy k směrnici ROS byla rovněž prodloužená. A co se týče e, úrovně správně paní Evencové, ta je tak vysoká, že bychom měli dostat šanci, aby e, produkty, která ona navrhuje, abychom je mohli dobře proskoumat a kolegové z EPP taky se již na to ptali. Je důležité, abychom to diskutovali i v rámci jednotlivých politických skupin. Bylo by dobré, kdyby se mi dostali podpory ze strany kolegů. Pokud máme eh, čas na EZ, e tak bychom měli mít čas i na ROS. A ještě bych chtěla říci, že celá řada témat, o kterých jsme již hovořili a o kterých hovoří také lobbyisté, tak zde vidíme, můžeme sledovat, jak se vytváří konsenzus. Více k tomu říkat nemusí. Ovšem zda je nutná směrnice ROS, nehledě na nařízení REACH, tak o tom mám pocit, se shodla, na tom se shodla jinak komise a jinak výbor. Myslím, je jasné, že obo, obě dvě ty zákonné úpravy jsou důležité. Částečně se překrývají, ale jsou komplementární, také se doplňují, proto potřebujeme obě. A to, co se týče rozšíření obsahu působnosti té směrnice, i zde vidíme, jak se pomalu utváří schoda, například uvnitř rady. A myslím si, že rada se vydá tímto směrem. Tedy, že rozšíří oblast působnosti v těchto, e, této směrnice na všechny elektronické zařízení a to je jistě dobrá věc. To také podporujeme. Jinak dále musíme proskoumat, přeskoumat e, ty výjimky. A musíme si rozmyslet, jak budeme zacházet s těmi produkty, na které se výjimky vztahují. V zásadě musíme vycházet z toho, že pokud je Tady bude výjimka pro určité kategorie, jak tomu v návrhu je, tak musíme mít pro výrobce, musíme pro ně zavést silnější programy pro to, aby určité produkty potom vždy si vzali zpět od spotřebitele. A ještě jedna otázka na paní zpravodajku, která se týká toho, že máme velký lobismus, který se týká solárních panelů. Samozřejmě, že nám velice záleží na obnovitelných zdrojích energie, ale neměli bychom být ti pokrytci. Tito solární, tyto solární panely jsou důležité, ale protože to jsou ekologické produkty, tak by také měly spadat do té směrnice. Jakým způsobem k tomu budeme přistupovat? Co by navrhla zpravodajka? A pak další záležitost. Ta se týká toho velkého aspektu, o kterém chce paní zpravodajka diskutovat. A to jsou produkty, které paní zpravodajka připojila v dodatku číslo 4. Máme návrh komise k na dodatku číslo 3, tam jde o to, že se něco přesunuje do toho dodatku číslo 4 a je to i vědecky posložené. A pak tam máme ještě to rozšíření směrem na ty halogenované retardéry, hoření. Já nejsem odbornice, ale samozřejmě se to týká těch retardérů hoření a týká se to také zákazu PVC. Já si osobně myslím, že je to velice směrý cíl a tenduji k tomu, abych k tomu to podpořit, ale je důležité to mít podložené. Musíme vědět, že alternativy, které průmysl nabízí, že jsou doopravdy lepší a také musíme vědět, musíme mít jistotu, že jsou realizovatelné. Proto potřebujeme čas, protože je důležité, abychom to opravdu vše dobře uvážili a vyvážili. Je dobré, že zpravodajka požaduje od komise posouzení dopadu a již nyní se těším na odpověď komise. A ještě bych chtěla podpořit zpravodajku v tom, že si myslím, že je opravdu důležité, že se komise nesmí snažit vyškrtat určité látky pomocí komitologie. Myslím si, že je důležité, aby to se dělo řádným postupem přes nás. Děkuji, Katrin. A nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Pan sprav, paní zpravodajka velice jasně prezentovala zprávu a já podporuji návrh eh, rozšířit pole působnosti. Ale to je velice zelená zpráva. A já rád to, já použím to, používám toto slovo. Já si kladu otázku, zdali je eh, vyvážená a protože tady mm, jsou různé zákazy a já myslím, že e, bychom měli zakázat ty věci, ne, že jsou tady nebezpečné, ale že představují rizika. A e, mně se nelíbí to, že se navrhuje zakazovat věci, že možná existuje riziko, i když, no, e, ale nikdo zatím to neproka- nikdo neprokázal, že neexistuje riziko, těžko se takto prokázat. A takže samozřejmě bojím se tedy, abychom tedy eh, příliš tedy nepřeskočili daleko a zaváděli eh, eh, tyto, nezakázali tyto věci a nikdo neprokázal, že to bude lepší než to, co máme. Já ale nicméně podporuji zpravodajku, ale ty eh, výrobky, které chceme zakázat, eh, musí skutečně prezentovat reálné riziko pro životní prostředí a zdraví lidí. A ty možné alternativy musí být bezpečné a reálné. A také i zde musíme eh, mít na paměti komerční požadavky, protože to jsou, to tam musí mít možnost používat ty látky, které fungují. A také komise tady teď jak si eh, eh, byla hm, popohnána k odpovědi, protože zpravodajka cituje studii, eh, kde se hovoří, že tedy velice doporučuje zákaz těchto retardérů hoření. A také jsme, nám bylo řečeno, že ten průmysl, který dělá recyklace, tak má s tím problém s některými těmito látkami a já hm, slyším takové smíšené názory. Někdo říká, že když se všechno bude aplikovat řádně, tak hm, to bude velice dobré pro eh, eh, tedy eh, recyklaci, jiní říkají, že se nepoužívá ta možnost incinerace řádně, jak se má. A to je ale jiná věc. Také jsme slyšeli, že průmysl, elektronický průmysl, hovoří o tom, jak eh, zavést eh, substituční látky a ne zdali se vůbec mají zavádět, ale jak je zavádět. Zde eh, já jsem hovořil s lobbysty mm, a kteří tedy o tom říkají, možná teď je to třeba nějak doložit, musí mi to doložit, že skutečně elektronický průmysl má zájem o ty změny, že směřuje tím směrem a tak proč ne? Ale musíme to mít prokázané. Potom fotovoltaika, fotovoltaické panely a podobně. Také jsme slyšeli od lobbystů hodně o tom mm, a mm, zde e, se hovoří o ekologických výhodách e, této technologie a mm, e, zde tedy vlastně tam se uzavře celá ta smyčka tedy s odpadem, recyklací, ale nesmí to být rizikové pro veřejnost. Je třeba to otestovat a pokud to bude takové, tak ta legislativa, kterou teď přijímáme, no tak ta vlastně teď přichází šest let po té první legislativě, která kdy byla odsouhlasena a vlastně my zase budeme to muset přehodnocovat za několik let, protože již i budeme mít zkušenosti se nařízením rýče. Já nevím Zdali v této fázi je třeba mít nějaké výjimky, pokud eh, skutečně mm, se bude provádět recyklace, jak se má. A já eh, nevidím důvod, proč jim nedáte výjimku. A, a nakonec eh, ty vyloučit ty velké tedy instalace velká zařízení, mm, takže e, tady není důvod asi dávat jim e, výjimky na čtyři roky, potom další čtyři roky a podobně. Mně se zdá, že tím spíše vytvoříme překážky. A já jsem ale vstřícný a určitě máme e, dva měsíce, tedy nemluvím o Vánocích, takže abychom mohli to ještě Eh, všechno projednat. Eh, velice mě bude zajímat to hodnocení eh, rizik od komise, ale je třeba to nastavit dobře. Já nechci potom se dostat na pranýř, protože jsme zakázali některé látky, které a že to je k ničemu. Děkuji. Ja. Okay, Davis, Sabina Wills. Děkuji Chris Davisovi a nyní má slovo Sabine Wills. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Jelancové za velice dobrou zprávu. Já v celé řadě ohledů s tou zprávou souhlasím. Ona ji zmínila, že máme velký problém při odstaňování starých přístrojů elektronických a elektro elektrický, protože jsou zde změkčovadla, PVC a retardery hoření. A pokud se jedná o přístroje, které byly termicky nějakým způsobem op, op, upraveny, tak se uvolňují dioxiny a furany. A jak říká, právě pokud budeme ty, tyto odpady zpracovat termicky pouze za velice vysokých teplot ve spalovnách, tak se můžeme vyhnout uvolňování dioxinů a furanu. Organizace na ochranu dětí na celém světě říkají, že mají děti vyšší koncentrace dioxinů v krvi než jejich matky, zejména zvláště postižené jsou děti v rozpojenových zemích, které třídí odpady na skládkách, i nebezpečné odpady a snaží se je dále prodávat. Chtěla bych poděkovat paní Evancové také za konferenci, kterou uspořádala k tématu, k tomuto tématu, eh, za spolupráce celé řady exportů. Dozvěděli jsme se mnoho eh, důležitých informací. Nyní chce směrnice chránit eh, životní prostředí a lidi občany eh, před nebezpečnými látkami, jako je například dioxín či jako jsou furany. Jde o to, aby při výrobě elektrických elektronických zařízení nedocházelo k eh, vzniku nebezpečných látek a je důležité, aby určité nebezpečné eh, látky vůbec nebyly používány při výrobě. Například kadmium, či olovo, či celá řada retarderů hoření. Je tedy důležité, aby ve směrnici byl zákaz, aby byl tam rovněž zákaz eh, využívání dalších nebezpečných látek. A já také souhlasím s paní zpravodajkou, že je důležité, aby dokázalo dalšímu výzkumu, co se týče těchto látek a jejich odstraňování, aby ten výzkum byl dynamický. Parlament musí eh, zde být účinný v rámci postupu spolurozhodování. I zde souhlasím s paní zpravodajkou. Výjimky pro nebezpečné látky nesmí být eh, um, odůvodňování z hlediska socioekonomického. Je jasné, že přechod na další látky si vynutí investice. Pokud by došlo k výjimce, tak by bylo nutné tyto výjimky alespoň si udržet na takovéto nejnižší úrovni. Souhlasím s paní Evansovou, aby je jasné, že je důležité mít lhůty proto, aby veškeré aktéři měli dostatek času na to se zabývat touto směrnicí. Dovolnovolné snahy výrobců musí být spojeny s jasnými eh, údaji v rámci právní úpravy, tak aby všichni měli stejné kompetitivní podmínky není možné přenechávat ochranu životního prostředí trhu. Je také důležité z mého pohledu, abychom měli studii analýz dopadu, která by se týkala implementace směrnice ROS. Je důležité ji zadat, tak abychom tuto studii měli v době, kdy budeme hlasovat v výboru Envy, abychom její závěry mohli zohlednit. A na závěr chci říct, že by bylo smysluplné, aby by, aby, doprov, aby rozhodnutí eh, parlamentu o směrnici RIS bylo doprovázeno kampaní nevládních organizací za, za KSPVC. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si v zásadě myslím, že jsme neměli přistupovat k postupu recast. Rozhodně ne bylo by lepší prezentovat nový návrh. Já se připojuji ke kolegyni z Holandska, že by bylo dobré, kdybychom obě témata k ním přizpůsobili společně a proto je to je dobrý návrh, abychom tedy obě dvě ty lhuty prodloužili a dělali to společně. Co se týče návrhu byly paní zpravodajky, který se týká vztahu s Rýčem, tak s ní nesouhlasím, protože pomocí Rýče jsme vytvořili proces, který je velice dobrý a velice dobře odpovídá potřebám, bezpečnostním potřebám obyvatelstva. A není tedy dobré, abychom zde vytvářeli nový oblast, která by se týkala elektroniky a elektrických zařízení. Možnosti, které nabízí REACH, jsou přiměřené pro tuto skupinu produktů a v, ve nařízení REACH bylo, zohledněny celá, bylo zohledněna celá řada expertních vědomostí. Proto si myslím, že by bylo dobré, kdybychom určitá ustanovení přenesli i na směrnici TROS to by jistě pomohlo dospět k dobrým výsledkům. To, co říkala paní zpravodajka, tento pravidelný přeskum a dále to automatické ukončování platnosti těch eh, povolení. Myslím si, že je to něco, co budeme muset ještě přeskoumat, protože to zcela neodpovídá eh, ekonomické realitě a vedlo by to k velké byrokratické zátěži. Určitě je smysluplné, abychom zátěž byrokratickou snížili. Proto to, co navrhuje komise, ta socioekonomická analýza, je z mého pohledu něco důležitého a celé věci to poslouží, protože ne vždy se skutečnost shoduje s takovým tím eh, myšlením typu přánělce myšlenky, který tady vidím určitým, kol- určitých kolegů. Samozřejmě, že je důležité, aby ekologie byla naší prioritou, ale je důležité také vždy zohlednit proveditelnost eh, těch opatření. A proto je dobrá ta socioekonomická analýza. Takže si myslím, že jakési zmírnění v této oblasti by nebylo smysluplné a celé věci by neprospělo. Děkuji. Celá řada podnětů byla směřována vůči komisi. Kdo si tedy vezme slovo? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce za tuto zprávu, která je plná hodnotných komentářů i informací. Já tedy projdu seznam těch hlavních bodů, které jsem si dnes večer vyslechl Některé z nich už jsem zmínil i na našem posledním zasedání. Já tedy začnu tou otázkou oblasti působnosti, jak už bylo řečeno. Když s tímhle komise začínala, tak jsme měli jasný mandát pro to, abychom docílili eh, zjednodušení a zlepší eh, tedy uplatnitelnosti té stávající směrnice, takže my jsme nezvažovali mm, nějaké dopady zásadního rozšíření oblasti působnosti. Bylo zmíněno, že teď vzniká jaká, jakýsi koncenzus ohledně rozšíření oblasti působnosti. V tuto chvíli vás mohu informovat, že tento koncenzus nezahrnuje služby komise. A to z toho důvodu, že nyní předkládáme legislativní návrhy, u nichž jsme vyhodnotili dopad. A to prostě neplatí pro tuhle tu oblast rozšířené oblasti působnosti. Pokud by se tady do toho začaly vztahovat další produkty a podobně, tak tam třeba nevíme, jaké náhrady by byly nutné za určité látky a jaký by to tedy potom mělo dopad na bezpečnost a spolehlivost určitých výrobků. Takže eh, komise zatím váhá s tím, aby trošku rozšířila eh, či otevřela tu oblast působnosti. Jinak, jak jsme vás informovali, eh, bylo by možné zvažovat otevřenou oblast působnosti, ale jenom v případě, že do, budeme mít konkrétní hodnocení dopadu a k tomu ještě ne, nedošlo. Co se týče směrnice ROS versus REACH, my víceméně souhlasíme s tím, co říkala zpravodajka. Myslíme si, že jsou to jakési doplňující se právní předpisy. Určitě zde existuje dobrý důvod, proč tyto dva předpisy by měly existovat vedle sebe a doplňovat se. Ne, eh, velmi složitému tématu těch nových létek, látek. Pojďme si položit otázku, které chemické látky tady nejprve jde o to stanovit, jak je definovat, jak je stanovit a potom jak je dostat do legislativy. Tohle to jsou oddělené otázky. Takže nejprve, jak vůbec určíme, které látky by se měly dostat do legislativy. My zatím nemáme nějakou metodologii, na které bychom se shodli ani v rámci komisy, ani v rámci tedy legislátorů, zákonodárců. Nemáme prostě jasnou metodologii pro to, na jakém základě bychom měli přijímat ty lásky, látky na seznam že tam je v podstatě tedy jakási mezera, kterou se stávající návrh komise snaží zaplnit. My tedy navrhujeme, abychom společně vytvořili jasnou metodologii, na které se všichni tedy shodneme, tak aby mohla vzniknout pro všechny zúčastněné strany právní jistota ohledně těch látek, které se tam potom dostanou. metodologie nerovná se postup. Postup to už je potom, jak eh, převedeme výsledky té, toho metodologického eh, přístupu eh, do samotného právního předpisu. A zřejmě by tedy bylo dobré, či klademe si otázku, zda bychom měli mít ten postup spolurozhodování či postup komitologický. my navrhujeme komitologii. Zde máme celou řadu dobrých důvodů. Za prvé, takový to proces ve chvíli, kdy zapadne do rámcových parametrů, může dodat výsledky rychleji než spolurozhodování. Také může dodat výsledky cíleněji, to znamená, nemuseli bychom se potom vracet k nějaké institucionální dohodě toho přepracovaného znění. Prostě bychom se už podívali na konkrétní seznam látek a nic dalšího. Jak už jsem říkal, fungovalo by to na základě velmi jasně stanovené metodologie. Také by tam v tom případě byla větší výhoda, že pro, pro provozovatele by tam byla mnohem větší právní jistota, protože ten postup spolurozhodování a to, co také navrhuje zpravodajka, eh, vlastně to přeskoumání seznamu každé čtyři roky, to by v podstatě znamenalo, tady se nic nenalhávejme do kapsy, to by prostě znamenalo permanentní otevření této směrnice. v podstatě by byl stále otevřený nějaký víceletý proces spolurozhodování. My se samozřejmě, nám tady nejde o to, abychom nějak eh, zhromáždili veškerou moc ve svých rukou, to znamená v rukou komise, ale přece jenom si myslím, že by to byl pragmatičtější přístup. Třetí podbod. Jaké nové látky by se měly doplnit my zatím nemáme žádnou odsouhlasenou metodiku, jak tu otázku řešit. Komise eh, eh, eh, mm, se přiklonila k té tradiční možnosti, to znamená studie. My jsme zadali externí studii, abychom získali informace, údaje a mm, chceme si nechat poradit. A možná ta argumentace zpravodajky, ta e, vychází z toho postupu, který teď probíhá. Komise zadala studii a zaplatila za ní. Samozřejmě to v žádném případě neznamená, že komise e, v podstatě externě zadala příprav legislativy. To ne. To je třeba zde si jasně říci. Pokud my si zadáme studii a pokud dostaneme výsledky, studie, za kterou zaplatíme, tak to je pouze eh, poradní materiál, který nám nediktuje, jak by měla vypadat eh, legislativa. A v tomto konkrétním případě hm, ta zpráva, kterou jsme obdrželi, tak ta na několika místech říká, že autoři té studie doporučí to či ono. A když se podíváte do textu, tak to tam najdete, ano. Ale a potom ta je úkol komise. Pokud my vyhodnotíme pečlivě takovouto studii ze všech eh, pohledů, tak nedospějeme k jinému obrázku. A cituji, že ta studie říká, že u většiny látek, eh, o kterých hovoříme dnes večer, tak eh, nemáme dostatečné údaje nebo ta doporučení této studie E, nejsou dostatečně solidní, podložené a v některých případech doporučují radši nic nedělat. Já vás nebudu e, nutit e, tou otázkou TBBBA, PVC, těch retardérů a těch změkčovadel a, a e, další chemikálie, které ani nepřečtu tady, které nelze vyslovit a potom ještě arzen, a tak dále, další tedy anorganické látky a pro všechny ty látky e, ve zprávě nám říkají pozor, opatrně a proto komise přijala opatrný přístup. To možná vysvětluje, proč e, e, jste tedy slovo od slova se nepřidrželi doporučení studie. Teď rychle k Eh, k těm tedy eh, sofistikovaným výrobcům, kteří sami z vlastní iniciativy přešli k jiným látkám. Za prvé chci zdůraznit, že samozřejmě komise si cení takových kroků a vítá takovéto kroky, pokud skutečně to znamená lepší ochranu životního prostředí a zdraví. O tom není pochyb. Avšak máme otazníky a jsme vstřícní k diskuzi. Otazník je, eh, zdáli skutečně tito výrobci vyhodnotili veškeré dopady, tedy na životní prostředí, zdraví lidí, těchto tedy eh, substitučních náhradních látek, které eh, používají, protože zdali tedy skutečně pro tu chválichodnou iniciativu si nechali provést vyhodnocení těchto látek, které tito sofistikovaní výrobci používají a propagují. Opět velice opatrně tady, abychom se nedostali do situace, kdy ta léčba je horší než samotná nemoc. Otázka toho, zda používat sociální a hospodářská kritéria, když rozhodujeme o těch dočasných výjimkách. Já jenom zopakuju, co jsem již řekl. My jako komise jsme přesvědčeni o tom, že to je nezbytné. Je to nezbytné eh, vzhledem k tomu, jak dnes přijímáme ekologickou legislativu, kdy všichni respektujeme především kritérium udržitelného rozvoje to je eh, ale eh, složeno ze tří pilířů, takže je třeba uspokojit všechny tři pilíře a ne si to vykládat, že jenom z důvodu finančních nákladů, že eh, povolíme ty či ony výjimky. A samozřejmě, i když bude komitologie, tak vy máte právo, právo přeskumu. A Eh, eh, eh, vy z vašeho výboru hodně apelujete na aplikaci kritérií udržitelnosti. Otázka, jaký postoj založený na riziku nebo na nebezpečí těch látek. My spíše zde bychom se přiklonili ke spravodajce, Eh, eh, předpis ROS má eh, také tu komponentu založenou na nebezpečnosti látek, ale je třeba, aby komunitární legislativa zde byla v souladu, tedy zde mám na mysli REACH, a REACH vychází z hodnocení rizik. To je legislativa, tedy postoj, přístup založený na hodnocení rizik, takže proto i ta metodika ROS musí do budoucna vycházet z rizika. Doufám, že jsem zareagoval na většinu vašich připomínek a samozřejmě eh, rád zodpovíme na další vaše dotazy. Děkuji, pane předsedo. Já bez dank. Děkuji. O slovo se hlásí ještě jeden kolega a potom dostane příležitost paní zpravodajka se k tomu ještě vyjádřit. Prosím, pan Tadeusz. Představit kilka úvah. Tež... Pane předsedo, já mám několik poznámek a já děkuji nejprve zpravodajce. A, e, máme nyní již hodně odpovědí, námětů, ale ještě několik otazníků. Já e, přednesu pár z nich. Za prvé podporujeme rozhodnutí zpravodajky změnit pole působnosti směrnice, to znamená Eh, mít otevřenější pole působnosti, ale nevíme, stáli to věc vyjasní. Stáli eh, se díky tomuto vyhneme dlouhým diskuzím o elektronickém, elektronickém zařízení, které by mělo být vymuto, nezahrnuto. Za druhé, nejsme si jistí, že když zahrneme eh, třeba ten životní cyklus zdravotnického zařízení, ten životní cyklus tohoto zařízení je velice dlouhý. nebude konečné. E, zdravotnické zařízení, přístroje tedy asi nutně by tam neměly spadat. E, já bych rád, kdyby komise nám předložila k tomu více argumentů. Za třetí, e, máme otázku ohledně výjimky některého zařízení. Tak, tak, jak to vyplynulo i z diskuze. A to, zdali to čtyřleté období stačí pro firmy. My máme celou řadu nejrůznějšího zařízení, které by spadalo, ať jsou to mobilní telefony, solární panely, a musíme mm, hovořit o různých faktorech, životnost daného výrobku, poptávka po něm a tak dále. Takže to čtyřleté období vypadá velice krátké. Možná by mělo být prodlouženo. Paní zpravodajka navrhuje, abychom eh, se snažili o určité výjimky z tohoto pravidla, ale my bychom chtěli eh, mít vysvětlení k tomu, v jakých případech a jak by se o tom rozhodovalo. Za čtvrté, některé látky, které chce zpravodajka zakázat, eh, a to lze těžko podpořit, i když ona předkládá určité argumenty a podklady, ale myslíme si, že to je selektivní přístup, který není odůvodněný. To je velice radikální restrikce. My známe i jiné analýzy, které jsou v rozporu s těmito argumenty eh, předloženými ve zprávě. Ani nemáme jednu jasnou metodiku k tomuto, takže zpráva proto není úplně důvěryhodná, spolehlivá a nebudeme, možno, nebudeme ji moci tudíž podpořit zcela. Spravodajka nechce tedy komitologii, ale tyto e, věci jsou velice složité a komplikované, tak asi nějaká komitologie by zde měla být, samozřejmě s dohledem, s přeskumem a měli bychom mít možnost využívat eh, alternativní látky, substituční látky. A my jsme rádi, že některé podniky již se o to snaží, ale možná, že jejich řešení nebudou zrovna ta nejlepší pro celý, celé odvětví, celý průmysl. A ještě máme další jednu výhradu, pane předsedo, to je poslední poznámka, já vím, že nemám moc času a děkuji za to, že jste mi poskytl čas. Poslední věc PVC. Nám to vůbec není jasné. Zdali zákaz tohoto zákaz je dobrá metoda. Eh, paní zpravodajka eh, má k tomu jasný názor, ale eh, nezmínila hm, tu základní změnu, ke které došlo od přijetí Rose ten problém lze dobře vyřešit mimo směrnici. Problémy eh, eh, s nakládáním s odpadem lze řešit takto a ne tím, že zakážeme daný výrobek. Dále, pokud chceme omezit PVC, které se používá v řadě eh, výrobků v různých odvětvích, Eh, která zaměstnávají i hodně lidí, tak eh, bychom měli eh, nezapomínat na sociální hospodářskou dimenzi. Pokud se rozhodneme, že zahrneme PVC do pole působnosti směrnice, tak bych chtěl apelovat zde na kolegy, aby nezapomněli na to, co jsem řekl. To znamená jasná vědecká metodika, když uvalujeme nové restrikce. Ja, vielen Dank, Herr Šimanský. Děkuji, pane Šimanský. A nyní dávám slovo paní zpravodajce. Thank you, Chair. Um, can I... Děkuji, pane předsedo. Rád bych také poděkovala všem kolegům i komisi za jejich velmi detailní připomínky. Myslím si, že byly také velmi konstruktivní. Vím, že teď už nemáme čas na to, abychom to nějak eh, do detailu rozebírali. Nicméně máme tedy tuto směrnici a já doufám, že zase budeme mít eh, příležitost se ještě k, řadu, k řadě těm bodům vrátit detailně. Já bych se tedy vyjádřila k tomu postupu a časovému vymezení určitě v pořádku eh, přesunout lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, ale eh, myslím si, že by bylo dobré dodržovat přece jenom ten harmonogram, na kterém už jsme se dohodli. Je tam ještě určitý manévrovací prostoj. Vím, že neexistuje zatím harmonogram pro tu směrnici VI. Eh, původně jsme měli <clears throat> v plánu diskutovat to všechno společně Vím, že pan Florenc nemá problém s tím, aby směrnice ROS už eh, šla ku předu, pokud nás tedy nedostihne se svojí zprávou a pokud tedy nebude možné prodiskutovávat obojí společně. Možná prostě tedy budeme muset eh, postupovat ku předu bez jeho zprávy. Hmm. Pak se tady hovořilo tedy o tom spolurozhodování versus eh, komitologie, o oblasti působnosti, potom třeba k solárním panelům. Já si myslím, že většina z nás už se setkala se společností, která eh, velmi dobře argumentovala pro eh, solární panely, ale já si myslím, že bychom je, neměli vyloučit z té směrnice. K tomu, to říkal pan Sonik o tom, že tři a půl roku je příliš málo na to, aby došlo k tomu postupnému odstranění si myslím, že třeba v případě PVC už se na tom pracuje asi 10 let. Vím, že eh, dané průmyslové odvětví na tom pracuje už od roku 2003. Mm, také před pár týdny jsme měli seminář k tomuto tématu. Tam se hovořilo o tom, co, jaké inovace tedy dané odvětví připravuje, jaké existují alternativy. Byly tam zastoupeny firmy jako Apple nebo Nokia a ty vysvětlovaly, proč je možné to nejenom realizovat, ale že je také možné pomoci menším společnostem, které jsou tedy jaksi níže v tom dodavatelském řetězci. Takže řada těchto těch otázek byla zodpovězena už na tom semináři. A tam, kde tedy to není možné dos, dosáhnout nějakých náhrad, tak je třeba možné mít určité výjimky. To znamená, když neexistuje možnost náhrady, můžou dostat výjimku. Ještě k těm alternativám já si nemyslím, že eh, ty hlavní podniky na trhu by tlačili na to, aby se upustilo od používání těchto látek, pokud eh, by to opravdu bylo nemožné. Komise řekla, že zatím ještě neexistují, nejsou k dispozici všechny informace, ale přesto už se objevují určité důkazy o tom, že přeci jenom existují látky, které by už byly lepší alternativou než eh, ty látky, které se používají nyní. Já tedy věřím, že ještě budou vypracovány další studie, je ještě eh, celá řada témat, které musíme prodiskutovat, kterým se musíme věnovat detailněji a já v tom určitě budu pokračovat, ta rozprava určitě bude pokračovat a já vám ještě jednou všem děkuji za vaše připomínky. Vielen Dank, Frau Evans. Ähm, Děkuji paní Evansové. Je jasné, že budeme tady e Ria vysílat, eh, budeme se jim zabývat ve stejnou dobu v rámci plenárního zasedání, takže je důležité, aby obě dvě zprávy byly dokončeny ve stejnou dobu, abychom nestratili příliš mnoho času. Já bych tedy navrhla, abychom přesunuli tu lhutu pro poměňovací návrhy na 24. února, tedy ne 1. ledna, ale 24. února. A doufám, že tedy zpráva RIP se podaří dokončit v rámci stejné lhůty. Tím jsme dospěli ke konci naší dnešní schůze. Děkuji vám za účast a zítra dopoledne v 10 hodin budeme pokračovat.